Alors c'est comme au théâtre, mais j'ai pas si j'ai pas tapé trois. Takže bude to jako v divadle, sice jsme nezvonili, ale už začneme. Já tady všechny zdravím a vítám tady pana komisaře. Jsme velmi rádi, že jste přišel mezi nás. Chtěla bych vám připomenout, ještě než začneme, že nás vysílají v přímém přenosu na internetu, tak nás filmují. A protože jsme všichni hodní a způsobní, tak tady jistě nebudou žádné problémy. A začneme že tím, že schválíme pořad jednání. Vy byste ho měli mít před sebou. Má někdo e, nějakou žádost o změny v pořadu jednání nebo nějaké námitky? Zdá se, že ne, takže pořad jednání je schválen. Alors, pour ce qui est du procès verbal. Tak teď, co se týká zápisu. Změny v zápisu ze 23. až 24. června musí být oznámeny na sekretariát a to před zítřejším polednem. Prosím vás, zapište si to ti z vás, kdo chtějí tam zapracovat nějaké změny do toho zápisu. A teď už nebudeme dál čekat, protože já vím, že komisaři mají hodně práce v tomto období. A navíc tady máme hodně práce, protože parlament eh, má teď eh, hodně nabitý program, takže eh, já bych dala rovnou slovo panu komisaři Algirdasi Šemetovi, kterého tady znovu srdečně vítám. On nám přichází prezentovat text o tom, jaký dopad má legislativa Spojených států o skeningu, eh, stoprocentním skeningu eh, v zahraničních přístavech. Eh, původně měla ta prezentace proběhnout 12. července, ale vy jste bohužel na to neměl čas, pane komisaři, takže jsme velmi rádi, že jste mohl přijít dnes. Chtěla bych tady také uvítat členy výboru pro dopravu a cestovní ruch a mezinárodní cestovní ruch a také členy delegace pro vztahy se Spojenými státy. My jsme je sem přizvali, protože eh, téma této prezentace se týká eh, cla, mezinárodní přepravy, obchodu a transatlantických vztahů. Takže já už tady nebudu dlouho mluvit, protože tu záležitost ve skutečnosti já tak moc neznám, takže dám slovo panu komisaři a ještě jednou vás tady chci přivítat. Uh, Děkuji mnohokrát za toto vřelé přivítání. Paní předsedkyně, vážení poslanci, chtěl bych poděkovat eh, za pozvání, že mohu poskytnout aktualizované informace vašemu výboru, eh, které se týkají americké legislativy, 100% skenování v případě námořních eh, kontejnerů. Velice vítám aktivní příspěvek Evropského parlamentu a chtěl bych poděkovat také členům a vašeho výboru za tuto diskusi. Rád bych představil naše stávající snahy a chtěl bych pohovořit o tom, jaký přístup bude uplatňovat Evropa v případě bezpečnosti dodavatelského řetězce. Je to technická záležitost, čili pro mě bude velká výzva, abych udržel vaši pozornost. Možná, když si vzpomenete na nějaké trillery nebo filmy, tak si představte, že jste takový celník, který musí zajistit národní bezpečnost. Posílení bezpečnosti globálního dodavatelského řetězce prostřednictvím efektivních opatření je velkou prioritou Evropské unie. Je to také vysoce aktuální téma v případě vztahu mezi Evropskou unii a USA. Je tady celá řada věcí, které musíme řešit. Evropská unie a USA mají největší bilaterální obchod ve výši 31 celosvětového obchodu. V loňském roce Evropská unie a USA eh, mezi sebou vyměnili zboží v hodnotě 360 miliard euro. Tyto obchodní bariéry eh, v rámci transatlantického obchodu mohou být eh, velice ničivé pro obě ekonomiky. Podle našeho názoru americká legislativa přijatá v srpnu 2007, která byla uplatněna, má být uplatněna od července 2012, má zajistit, aby námořní kargo kontejnery byly skanovány v přístavech. Od roku 2007 Evropská komise definuje mezinárodní stanovisko vůči tomuto opatření 100% skanování a vyslovuje obavy ze strany členských států, také operátorů jednotlivých přístavů a celkové obchodní komunity. V roce 2008 v Dubnu byla provedena studie dopadu tohoto skenování. Byla zaslána americkému celnímu úřadu a také úřadu na ochranu hranic a také byla podána zpráva eh, ministerstvu vnitra USA. Abychom eh, zajistili tuto pozici, poskytli jsme také fakta v rámci této studie a vypracovali jsme pracovní dokument, eh, který byl vydán v únoru 2010. Tato studie potvrzuje, že tyto požadavky na skenování by byly velkým, velkou ekonomickou zátěží. Jenom vám dám pár čísel. Investice vyžaduje, aby evropské přístavy byly v souladu se zákonnými požadavky USA a tato částka je odhadnuta na výši 430 milionů euro. Další provozní náklady by byly ve výši 200 milionů euro a museli bychom najmout 2200 dalších pracovníků. Náklady Zasílání jednoho kontejneru z Evropské unie do USA by znamenaly v každém jednotlivém případě zvýšení o 10 Evropské přístavy by se musely přizpůsobit eh, novým americkým předpisům a tím by ztratili podíl na trhu, protože by vznikaly kongesce v přístavech. Toto stoprocentní skanování by vedlo také ke ztrátám v oblasti sociálního zabezpečení, bylo by to 10 miliard v případě Evropské unie i USA. Pokud by všechny země na celém světě uplatnily tuto politiku, tak by celkové náklady představovaly ročně přibližně 150 miliard euro. Naše analýza také poukazuje na technické argumenty v případě 100% skanování. 100% skanování neřeší biologické a chemické hrozby. Neeliminuje možnost, že někdo další bude zasahovat do obsahu karga, i když bude proveden scanning. Pokud se zaměříme pouze na jeden typ dopravy, musíme najít řešení také v ostatních um, způsobech dopravy. Stávající technologie nemůže zajistit tyto požadavky. Bylo by například téměř nemožné provádět systematické skenování v případě Eh, zasílání kontejnerů. Vedlo by to k tomu, že Evropská unie by ztratila zdroje a v podstatě bychom také museli změnit priority eh, v oblasti zajištění bezpečnosti v Evropě. Z tohoto důvodu nechceme zavádět 100% skanování v evropských přístavech. Komise je nadále přesvědčena, že Přístup, který je založen na mezinárodní spolupráci a na řízení rizik, zcela jistě bude neustále zlepšovat bezpečnost dodavatelského řetězce. Dovolte mi, abych pohovořil o tomto multiúrovňovém přístupu. Jakákoliv zásilka, která vstupuje nebo opouští Evropu, je vždy prověřena. Týká se to všech zásilek, které se dostávají do přeshraničního styku, nejen v případě kontejneru, ale v případě všech způsobů dopravy. Za tímto účelem chceme, aby obchodníci poskytovali celníkům informace před vstupem a po vstupu do Evropské unie. Zavedení tohoto požadavku požaduje uspůsobení bezpečnostního kodexu pro celní služby a bude E, dokončen do konce letošního roku. Znamená to, že veškeré zásilky musí být e, identifikovány, skrýnovány a musí být identifikována rizika. Tato jsou dále kontrolována. E, dále další úroveň se zabývá certifikací a identifikací důvěryhodných operátorů. Tím jsme eh, zavedli program pro autorizované ekonomické operátory. Musím říct, že jsem potěšen, že po třech letech jejich existence AEO je skutečným úspěchem. 5500 evropských eh, společností požádalo o certifikaci a 2500 společností je právě z hlediska bezpečnosti již certifikováno. Třetí úroveň se týká různých moderních technologií, které umožňují celníkům, aby mohli velice rychle a adekvátně kontrolovat komerční toky a aby mohli zajistit eh, tok legitimního obchodu. Co se týče detekčních a radiakčních skenů, tato zařízení jsou k dispozici a někdy jsou přímo zabudovány do samotných kontejnerů. Moderní technologie může přispět ke zlepšení karga a veškerých zásilek během celého cyklu jejich přepravy. Co se týče jejich uzavření, jejich vysledování, umístění a skenování. Komise provedla celou řadu pilotních projektů, co se týče použití elektronických eh, pečetí, nejrůznějších chytrých technologií, výměny informací, dokonce se zeměmi, jako je Čína. Takovéto projekty jsou zcela zásadní eh, na propagování technologických inovací, na posílení a zlepšení celosvětové bezpečnosti. Poslední úroveň se týká mezinárodní spolupráce, a to na různých úrovních. Koordinace spolu s našimi mezinárodními obchodními partnery, identifikovat rizika efektivnějším způsobem. Lepší je získávání tajných informací, sdílení informací mezi celní službou a to vše vede ke zlepšení řízení rizik. Zcela zásadní součást mezinárodní spolupráce je využití mezinárodních eh, nástrojů a otevřených standardů, jako je SAFE, což je rámcový systém standardů eh, Mezinárodní celní organizace. Máme zajistit předvídatelnost a měli bychom se vyhnout všem dodatečným nákladům, které nejsou interoperabilní. A musíme také zajistit eh, mezinárodní uznávání bezpečnostních systémů spolu s našimi obchodními partnery. Máme dohody o vzájemném uznání spolu se Švýcarskem a Norskem a nedávno jsme se dohodli na vzájemném uznávání autorizovaných ekonomických operátorů z Japonska. Také jsme se zapojili do diskusí s USA a s Čínou a očekávám, že s těmito partnery učiníme velký pokrok v následujících měsících. Abychom dále posílili spolupráci s USA, především v oblasti bezpečnosti dodavatelského řetězce, je pro nás velkou prioritou. Nedávno jsme měli diskusy mezi komisí a agenturou, americkou agenturou na ochranu hranic a došli jsme k dohodě o vzájemném uznávání USCTPAT a program Evropské unie a EO. Tato dohoda by byla významným příspěvkem pro podnikání, což je zapotřebí v kontextu ekonomické krize, také by zvýšila bezpečnost na obou stranách Atlantiku. Od dnešního dne termín červenec 2012 pro implementaci 100% skenování je stále požadavkem, který je uveden v americkém zákoně. Pan Napolitano, eh, ministr vnitra, uvažuje o odložení termínu po roku 2000, za rok 2012 a také to bude zohleděno v legislativě. Paní ministrně také chce dát přednost tomu, že bude uplatně tento víceúrovňový přístup eh, v oblasti bezpečnosti kontejnerů. A Bílý dům provádí politiku také v této oblasti, to znamená oblasti bezpečnosti dodavatelského řetězce. Velice bedlivě sledujeme tento proces. Musíme se zaměřit na to, jak eh, zlepšit bezpečnost oblasti dodavatelského řetězce. Máme návrhy zákona, které se objevily v nedávných týdnech na půdě Senátu. Jeden návrh zákona chce pozměnit požadavky na skenování v zahraničních přístavech a chce, aby všechny kontejnery byly předmětem detekce pomocí radiace a neintruzivních eh, skenování. Tento návrh zákona by, byl, by znamenal odložení implementace tohoto požadavku po roce 2015. Tento návrh zákona by umožnil náhradu tohoto 100% skenovacího požadavku. Tento návrh zákona by obsahoval partnerství CTPAT, CSI podle kterého by e, celníci, američtí celníci byli v 58 zahraničních přístavech a pomáhali by identifikovat e, rizikové kontejnery. Tyto nástroje už jsou zavedeny do praxe a to by nám umožnilo nahradit tento požadavek 100% skenování. A to je také Eh, v souladu s tím, co prosazuje Evropská unie. Pochopitelně tato legislativa chce schválení z obou komor. Eh, dolní komora podporuje 100% skenování. Několik demokratických vůdců napsalo dopis eh, ministrně bezpečnosti a říkají, že tento požadavek není dostatečně prosazován. Snažíme se eh, zjistit, jak bude vypadat eh, tento demokratický proces. Je někdy obtížné předvídat výsledky, někdy je to nebezpečné. A já pevně věřím, že v rámci eh, voleb do kongresu. To bude určitá příležitost v roce 2011, abychom udělali celkovou revizi této legislativy v oblasti skenu. Dámy a pánové, Evropský přístup 100% eh, skenování získalo naprostou podporu ze strany evropských společností, operátorů v přístavech a členských států. Nyní je tento přístup také podporován VCO. Komise je v neustálém pravidelném kontaktu s americkou vládou a neustále si vyměňujeme informace, jak chceme přistupovat k bezpečnosti dodavatelského řetězce. TEC, Transatlantická ekonomická rada, je velice užitečným fórem, kde si vyměňujeme názory o bezpečném obchodě. Během několika následujících měsíců budeme o těchto otázkách hovořit ve Washingtonu. Evropský parlament sehrává svoji klíčovou úlohu v této diskusi prostřednictvím politických usnesení a pravidelných bilaterálních kontaktů s americkým kongresem, také v kontextu transatlantického legislativního dialogu. Tyto intervence jsou zaznamenány, vedly k zvýšenému povědomí v kongresu o externích dopadech 100 skenování a pomáhají vytvářet alternativní model. To znamená, že musíme neustále prosazovat eh, další změnu v legislativě. Vaše snahy oproti americkému kongresu jsou vysoce oceňovány a mohu vás ujistit, že vás budeme plně informovat o dalším vývoji. Děkuji mnohokrát za pozornost a jak jsem říkal, toto téma bylo velice technické, nicméně se těším na další diskusy. Merci, monsieur le commissaire. Já vám děkuji, pane komisaři, za tuto prezentaci, která byla velmi vyčerpávající, obsažná a je pravda, že i když je tam hodně technických aspektů, tak je to také hodně politická záležitost, protože spolupráce a výměna se Spojenými státy, když vezmeme v úvahu řízení rizik a zlepšování bezpečnosti, tak to je velice aktuální otázka a je to velmi důležité pro oba světa díly. A teď přenechám slovo koordinátorům, kteří mají bez pochyby otázky pro pana komisaře. Začnu. Pan Švabs, máte otázku? Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, chci vám poděkovat, že jste věnujete tomuto tématu, které jsme se my věnovali v tomto výboru v poslední legislativní periodě. Již tehdy jsme řekli, že nevěříme v to, že stoprocentní kontrola veškerého zboží, které prochází přístavy, je technicky vůbec možná. A pokud by byla možná, tak si myslím, že by to velmi eh, eh, omezilo transatlantický obchod a proto sdílím vaše mínění, že bychom měli se pokusit eh, o to, aby jsme, abychom zvrátili to rozhodnutí toho kongresu. A vaše snahy v tomto v této souvislosti velmi vítám. A pak chci říci, že je to také příkladem toho, že výbor IMCO je čím dál tím více postižen transatlantickými obchodními překážkami. Máme čím dál tím více případů, o kterých hovoříme v tomto výboru. A je to opravdu velmi důležité hledisko, hledisko transatlantické. A třetí věc jsou, a chtěl by, je daň z transakcí. O té bych chtěl hovořit, protože si myslím, že patří do tohoto kontextu, pokud ho pojmeme širším způsobem. A chci říci, Zda, bychom, zda byste, že bych vás chtěl požádat o to, proč si myslíte, že malá daň by nepřispěla k omezení spekulací na finančním trhu. Děkuji. Pane komisaři, jestli chcete, tak nejdřív dáme ještě další otázku a potom budete, odpověd... potom budete moci odpovídat. Eh, další koordinátorka tady není a hlásí se Kristel, takže já vám dám slovo, prosím. Eh, tak for det. Jeg vidste ikke, det var i stedet for Evelyn, <laughs> men eh, det går nok. Øhm, også tak til dig, kommissær, for et, et spændende... Děkuji, pane komisaři. Děkuji za toto velmi zajímavé expoze. Vzhledem k tomu, že je to otázka, která se nás velice týká, tak jednak bych vás tady chtěla velmi strašně přivítat. Funguje tlumočení? Ano, dobře. Tak já souhlasím s paní předsedkyní i s panem komisařem. Je to technická otázka, ale má to i politický aspekt, protože to bude mít dopad na e, naše vztahy se Spojenými státy. pokud tedy dosáhneme těch 100%. A vy jste, pane komisaři, vysvětloval, z jakých důvodů je třeba najít jiná řešení, protože existují. Já doufám, že k těm výměnám skutečně dojde, protože víme, že v kongresu sice došlo k určité změně stanoviska, ale většina je skutečně pro stoprocentní scanning. A já doufám, že delegace Evropského parlamentu pro vztahy se Spojenými státy americkými se pokusí to nějak pozitivně ovlivnit. Nicméně Evropská komise musí vědět, že Změnit názor musí americký kongres. Oni musí něco udělat. My musíme sledovat politickou situaci v kongresu. To je jedna věc. Na druhé straně ale skutečně nemáme možnost my, zbytek světa, vyslat Američanům nějaký jasný signál, protože vy jste správně říkal, že tady nejde jen o Evropu, jde i o jiné části světa, které také vyjadřují určité obavy Takže bychom přece měli na tom spolupracovat. Máme konec konců obchodní vztahy s jinými částmi světa. A tak by mě zajímalo, co bychom mohli udělat my, abychom nějak ovlivnili vývoj věcí v kongresu. Pane komisaři, já vám dám slovo, abyste mohl zodpovědět ty dvě první otázky. Mhm. Uh, Děkuji za tyto otázky. A v první řadě bych chtěl říct, že plně souhlasím s tím, že i když tato otázka vypadá technicky, odborně, na úrovni cel bychom měli najít řešení, ale když se na to podíváme širší hlediska, je to vysoce politické téma. A beru v potaz objem obchodu mezi Evropskou unii a USA, tak takovéto omezení by mělo velice škodlivý vliv na naše obchodní vztahy a jsem si jist, že musíme vzít v úvahu veškerá opatření, veškeré kroky, abychom přesvědčili americké partnery o jiném přístupu. Musíme vysvětlit, že jejich řešení, jejich přístup není tím nejlepším. Vaše otázka z ní, co můžeme udělat. Myslím si, že komise používá všechny fronty, aby přesvědčila Spojené státy americké o potřebě využívat eh, úrovňový přístup hodnocení rizika v případě skenování. A také používáme, používáme VCO, čili Světovou celní organizaci. Ta souhlasí je eh, s americkými zástupci, kteří jsou zodpovědní za celní otázky, kteří souhlasí s tím, že ten stoprocentní scanning není asi nejlepším přístupem. Co se týče amerického kongresu, celá řada kongresmenů podporuje stoprocentní skenování. A ze strany komise chceme využít dalšího společného setkání a chceme se pokusit přesvědčit naše americké partnery, především kongres, v rámci tohoto setkání, aby vzali v potaz naše argumenty. A také je velice důležité, že existuje dialog mezi Evropským parlamentem a americkými partnery. Tady se hrává velice důležitou úlohu Evropský parlament a komise je ochotná poskytnout jakékoliv další argumenty, fakta, abyste mohli mít velice fundovanou diskusi s vašimi partnery a jak Evropský parlament, tak komise budou takto schopni přesvědčit USA, aby neprosazovali tuto konkrétní legislativu. Další otázka se týkala další části mého portfolia. Není to otázka cla, ale je to otázka finanční a eh, transakční daně. Asi dobře víte, že nedávno, 7. září, jsme měli zasedání Ekofinu, kde jsme probírali toto téma a doufám, že jste si také přečetli analýzu, která byla provedena ze strany komise. Naším záměrem bylo předložit toto téma objektivním způsobem. Nemáme nějakou konkrétní představu o té či oné dani, finanční transakční dani nebo dani z podnikatelské činnosti, ale chceme dobře zhodnotit jak pozitivní, tak negativní dopady těchto daní a chceme se na celoevropské úrovni dohodnout o tom, co má pozitivní dopad a to by mělo zcela jistě převážit ty negativní dopady. Pouze poté budeme moci postoupit eh, v dalším návrhu. Pokud eh, tady budou hlavně negativní dopady, pokud by to nějak eh, poškodilo finanční sektor, co se týče poskytování úvěru podnikům a občanům, tak to musíme vzít pochopitelně v úvahu. Diskuse neustále pokračují během dalšího neformálního zasedání ECOFINu, což bude koncem září, se o tomto tématu budeme dál bavit a připravujeme sdělení, které se týká zdanění finančního sektoru, což je otázka, která se bude řešit, bo toto sdělení bude vydáno v říjnu. Nechci předjímat výsledek těchto diskusí. commissaire. Je vais laisser la parole. Děkuji, teď dám slovo panu Busajovi. Já budu mluvit rumunsky. A potom paní Růl. Takže pan Busoj a potom paní Růl. Domnule komisar, pentru că sunteți astăzi aici să... Já vám děkuji, pane komisaři, že jste přišel mezi nás. Jedná se o velmi důležitou otázku. A to nejen proto, že je to takový citlivý bod v našich vztazích se strategickým partnerem, se Spojenými státy. Ale je to důležité i proto, že se teď nacházíme v ekonomické krizi. A já si myslím, že připravit evropské přístavy na 100% skenování je zbytečná zátěž pro evropskou ekonomiku. A to nejen kvůli investicím, které bychom do toho museli dát ale také proto, že by to znamenalo další operační náklady. Ta studie, kterou jste prezentoval, ty náklady velmi dobře identifikuje. A i kdybychom našli nějakou metodu, která bude stoprocentně jistá, tak bychom možná byli ochotni do toho jít, ale vy jste také říkal, jaká omezení sebou stoprocentní skenování nese. Já jsem rád, že jste tam označil i alternativní řešení. A mám následující otázku. Vzhledem k tomu, že tohle je opravdu citlivá záležitost pro Spojené státy americké. Nedávno eh, bylo výročí velmi nešťastné události v dějinách Spojených států a celého lidstva. Takže je jasné, že se musíme zabývat tou otázkou bezpečnosti, ale zároveň se musíme snažit eh, přesvědčit americký senát a kongres a další globální partnery tím myslím Čínu, Japonsko, Indii a další státy, které obchodují s USA. Vy jste říkal, že už s těmi důležitými dalšími zeměmi jednáte. Můžete mi teď říci, jak dobře lze skoordinovat naše stanovisko z jejich? Děkuji. Děkuji, paní Rul. Děkuji. Já bych chtěla také poděkovat panu komisaři za informace, které nám poskytl. My jsme dostali určité dokumenty dříve, než proběhla debkazda a některé hospodářské subjekty si dělají starosti, co se týče budoucího vývoje. Já bych chtěla doplnit pouze toto, pane komisaři, jak bychom my vás mohli podpořit, jakým způsobem a jakým způsobem vás podporuje rada v těchto otázkách. To je něco, co by mě zajímalo. A další věc, chci říct k tématu daň eh, z finančních transakcí. To také není pouze technické téma, zcela naopak. Tam jde o to, aby sektor, který způsobil krizi, se přiměřeně podílel na nákladech této krize. A to je pro nás důležitá otázka, kterou nám neustále kladou naši voliči. Je vais laisser la parole. Děkuji. Já dám teď slovo panu komisaři. Yes, thank, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Zdá se, že Tibonova daně je skutečně aktuálním tématem. Mohu jenom zopakovat to, co jsem říkal, když jsem odpovídal na otázku pana Švába. Zabýváme se touto otázkou a měli bychom být trpěliví. Uvidíme výsledek naší práce. Mohu vás ujistit, že budu objektivní při hodnocení dopadů daných návrhů a udělám vše, co je v mých silách, aby dané rozhodnutí v této oblasti bylo dobré pochopitelně návrh bude schválen jak radou, tak Evropským parlamentem, ale každopádně udělám vše, co je v mých silách, abych dospěl k nejlepšímu řešení. Co se týče koordinace s dalšími zeměmi, nedávno jsem navštívil Čínu, a měl jsem celou řadu schůzek, kde jsme se bavili o vztahu s Čínou. Probírali jsme otázku padělků. Je to závažné téma a zajistili jsme určitý pokrok v této oblasti. A také jsme se bavili právě o otázce 100% skenování. Musím říci, že čínské úřady podporují náš přístup a máme podobnou podporu od dalších velkých obchodních partnerů. Neexistuje tedy neschoda v celosvětovém kontextu, co se týče postoje k tomuto návrhu stoprocentního skenování. Znamená to, že máme dobrou příležitost, můžeme globálně spojit své síly, můžeme takto přesvědčit USA, aby přijali jiný přístup, což by přineslo ještě lepší výsledek, aniž by to znamenalo tak vysoké náklady, jako v případě 100% skenování. Mohu tedy pouze zopakovat, je velice důležité že Evropský parlament a možná i národní parlamenty, když mají setkání s americkým kongresem, že řeší tento problém. Tuto otázku musíme řešit také prostřednictvím velice konkrétních argumentů. Naše studie byla celosvětově velice dobře přijatá. Může to být základ pro další dialog s americkým kongresem a tímto způsobem se můžeme pokusit je přesvědčit, že rozhodnutí, které bylo učiněno před pár lety, by mělo být změněno předtím, než bude uplatněno v praxi. Děkuji vám, pane komisaři. Teď předám slovo dalším členům výboru IMCO Katrin Schittler, eh, Antonio Coria de Campus, pan Krosman. A myslím, že bylo zajímavé dát slovo také panu Bradbernovi eh, z výboru pro dopravu, který se hlásí. A samozřejmě, pokud se chtějí přihlásit další, tak mohou. Katrin, prosím. Thank you very much for giving... Děkuji za možnost tady vystoupit. A děkuji panu komisaře. myslím, že je to velmi důležitá otázka a vaše vystoupení bylo velmi jasné a velmi informativní. Já s vámi souhlasím v tom, že e, ty náklady nevypadají, e, že by vyrovnaly přínos z hlediska bezpečnosti. Stoprocentní skenování podporují v kongresu, protože budou mít e, teď volby a to bychom neměli brát na lehkou váhu. A chtěla bych se zeptat, jaké přesně budou ty náklady, protože já vím, že v kongresu to není tak jednoduché ne všichni v kongresu tvrdí, že to je ideální řešení. Je tam diskuze, protože to bude znamenat náklady i pro americké přístavy, náklady, které by mohly být využity k jinému způsobu boje proti terorismu. Takže by mě zajímalo, jestli nemáte k dispozici nějaké statistiky, které bychom potom mohli využít, až budeme jednat s našimi americkými protějšky. Vy jste mluvil o koordinovaném přístupu. Já vím, že předseda komise pojede do Spojených států, eh, myslím, že už brzy, něco jsme o tom minulý týden slyšeli. A když budeme mít nějaký koordinovaný přístup, eh, zmíní se o tom předseda komise, až bude jednat s Američany v New Yorku? Budou členské státy o tomto mluvit při jednání s Američany, nebo ne? To je velmi důležité, protože mm, se tady zabýváme náklady, které to bude znamenat a které jsou velmi znepokojivé. A pak ta otázka vzájemného uznávání standardů bezpečnosti. Ostatně dnes budeme mluvit o standardizaci a já doufám, že zpravodaj některé z těch věcí, které jste říkal, do toho svého textu zapracuje. Vy jste také mluvil o celních úřednících a to je věc, která mě zaujala, protože jsem o víkendu mluvila s jedním z našich skotských poslanců. Mluvili jsme o tom, eh, jak se teď eh, propouští ve veřejném sektoru. To samozřejmě zahrnuje i celní úředníky a mě to dělá velkou starost, protože se mluví o bezpečnosti v boji proti terorismu ve chvíli, kdy snižujeme veřejné výdaje v některých vládách. Takže mě zajímalo, jak chcete zajistit, že lidé, kteří pracují Eh, na celních úřadech, kteří opravdu bojují proti terorismu, bojují proti obchodu s lidskými bytostmi, jak zajistit, že jejich pracovní místa budou ochráněna, protože teď je to velmi důležité. Děkuji. Antonio? Antonio? Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych rovněž panu komisaři poděkoval za to, že dnes zavítal mezi nás a že nám sdělil první výsledky této práce. Je to velmi důležité. Ten dokument je velice přínosný a velice objektivní. Není to pouze výsledek jistých jednotlivých aspektů, které by byly schrnuty. Je to rovněž eh, jistou zbraní, kterou míříme proti nám samotným. Jedná se o jistý unilateralismus v obchodě. V posledních deseti letech jsme zjistili, že tento problém máme a máme velice vysoké náhlady, které k žádnému užitku nevedou a rovněž technologický systém, který není bez nedostatků. A přínos takovéto situace, to by mohla být možno jistá pracovní místa, která by byla vytvořena, jak je to popsáno ve zprávě a možná by mohlo dojít i k určitému pozitivnímu technologickému vývoji. Ovšem vojenské historie již po staletí ukazuje, že takovéto obrané mechanismy v podstatě vždy stroskotaly. Nechci zde vyjmenovávat eh, jednotlivé příklady, Eh, nechci se nikoho dotknout, ale je to v podstatě tak, že takovéto překážky nikdy nevedly ke stoprocentnímu úspěchu. Ten bezpečnostní scénář, který vznikl v USA, pokud se tento scénář v, tomto, v této podobě prosadí, tak neexistuje jiná obce, než využít těchto technologických možností. A pokud eh, po volbách do kongresu většina kongresu toto požadovat bude, tedy aby byla využívána jedna z těch dvou technologických alternativ, tak se ptám, jaký je v tomto případě náš plán B. Co budeme v tom případě moci jakožto Evropa učinit? náš plán B v podstatě není nic jiného, než to, že spoleháme na naši přesvědčovací schopnost. Pak jste, jsou také dohody s třetími státy a snaha o vytvoření solidarity mezi jednotlivými zeměmi. Budeme se pokusit, pokoušet pomocí tohoto vyvíjet nátlak a e, snažit se přesvědčit američany, aby toto akceptovali. Či, pane Kazivsaři, e, máte již nyní v záloze jiné alternativy, které by možná mohly být přesvědčivější. Já dobře vím, že nám to pravděpodobně nebudete vše možno v detailu sdělit, ale bylo by dobré, kdyby existoval jakýsi takový plán B, který by potom mohl zohlednit situaci eh, po listopadových volbách v USA. A myslím si, že by bylo dobré, kdyby v rámci toho plánu B jsme neměli pouze jakési diplomatické odstrašování, ale aby tam byly i jisté prostředky hospodářského nátlaku. Děkuji. Děkuji. Antonio, ano, máš naprostou pravdu. Dobře, že jsi položil tuto otázku. Takže prosím, zkraťte své dotazy, aby mohl pan komisař odpovědět na více dotazů a potom dám také slovo eh, zastupcům komise pro dopravu. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaře, za informace. Pokud chtějí američané skenování z bezpečnostních důvodů, tak eh, si myslím, že by bylo dobré, aby ukázali, jaké možnosti vůbec existují ohledně tématu dohled nad trhem. Já jsem totiž toto, tuto otázku položil u nás v na ministerstvu a zjistil jsem, že rozdílné země provádějí dohled nad trhem rozdílným způsobem. Já si myslím, že je to důležité a mám na mysli téma padělání a dodržování předpisů EU. A toto není pravděpodobně dosažitelné pomocí 100% skenování. To v podstatě všichni víme a proto by bylo důležité mít celý balíček opatření a proto bych se chtěl zeptat pana komisaře je na to, co plánuje komise pro příští léta. Je důležité podívat se na náklady a na užitek. Vy jste v rámci své přednášky zdůraznil náklady ale já si dokážu představit, že zostřenější dohled trhu by přinášel sebou i pozitivní aspekty. Mám tím na mysli padělání či určité produkty typu čínských hraček, které se dostávají na evropský trh a evropský trh před nimi není chráněn. A já se chci tedy zeptat, jaký v rejstřích možností. Zde vidíte, skenování je jedna možnost a další možností by, by byly určité dohody, že bychom již podniky přímo na místě zavázali k tomu, aby dodržovali jisté podmínky a tímto způsobem uzavřeli mezery, které se týkají bezpečnosti trhu. Děkuji. Pane komisaři, prosím, odpovězte na tyto dotazy. Děkuji. Myslím, že všechny dotazy, které zazněly, jsou opravdu důležité. Co se týče nákladů pro USA, tak naše odhady poukazují na to, že náklady pro USA a Evropskou unii dohromady eh, jsou ve výši přibližně 10 miliard euro. Pochopitelně část této částky bude hrazena USA, čili je to dost nákladný projekt také pro samotné USA a pokud vím, tak v tuto chvíli nejsou připraveni implementovat daný systém. Také je to dáno kontextem ekonomické krize. Zmínil jste návštěvu prezidenta Barrosa, že musíme využívat nejrůznější fora z USA. My skutečně využíváme všech příležitostí, abychom řešili tuto otázku z USA a budeme tak činit i nadále, protože si myslíme, eh, že musíme změnit názor amerického kongresu. To je naší prioritou. Musíme udělat vše, co je v našich silách. Je dost nepravděpodobné, že to k tomu dojde v rámci listopadových voleb, protože většinou před volbami se nedělají nějaké zásadní změny, ale po volbách eh, v listopadu budeme dál pokračovat a budeme spolupracovat s novým kongresem a pokusíme se je přesvědčit. Co se týče zaměstnanosti a celní služby, je to problém. Víme, že téměř všechny členské státy stojí před velkými problémy s dluhem, s deficitem. Je to období konsolidace daňové politiky a je tady celá řada nejrůznějších opatření a prováděcích opatření. Některé se týkají také snížení zaměstnanosti ve veřejném sektoru. Celníci bohužel nejsou vyloučeni z takovýchto možných kroků. Je to v rukou jednotlivých členských států, je na nich, aby zavedli konsolidační politiky. Nicméně komise se snaží přesvědčit členské státy, jednotlivé ministry o tom, že celní oblast je oblasti, kde úspory ze snížení počtu pracovních míst by nenahradilo nebo nevyváželo hrozby, před kterými by stála Evropská unie, že bychom ztratili kontrolu v oblasti cel. Myslím si, že ministři chápou danou situaci a doufám, že nedojde k významnému snížení pracovních míst v oblasti celní služby. Dále otázka plánu B. Jaká opatření předpokládáme do budoucnosti? Pochopitelně věříme, že, nebo doufáme, a máme také silnou argumentaci, že implementace tohoto zákona by v každém případě měla být eh, odložena. Máme informace o tom, že dokonce americká samozpráva není připravena implementovat tuto legislativu od eh, července roku 2012. Státní zpráva chápe, že tento přístup není tím nejlepším, je velice nákladný a když se zeptáte na výhody, co by to mohlo přinést, tak naše analýza poukazuje na to, že podobné výhody, nebo možná větší výhody, by byly dosaženy, pokud bychom použili systém multiúrovňového hodnocení rizika. V Evropské unii v této oblasti jsme zaznamenali velké pokroky. Zavedli jsme dodatek eh, celního kodexu v oblasti bezpečnosti. Máme také elektronické informace před vstupem a po výstupu zásilek do Evropské unie. Máme také mnohem lepší sledovací systém tajných spravodajských služeb v této oblasti. Dále máme systém autorizovaných ekonomických operátorů, což nás vede k přesvědčení, že bychom měli mít vzájemné uznávání systému autorizovaných eh, operátorů, což už děláme s Japonskem a dosáhli jsme pokroku také s USA a myslím si, že záhy dospějeme ke konkrétní dohodě v této oblasti. Víte, že když se dohodneme na vzájemném uznání těchto autorizovaných operátorů, vyvineme mnohem větší snahy v oblasti takzvaných rizikovějších obchodních výměn. To nám umožní, abychom ušetřili určité zdroje a abychom se tímto způsobem soustředili spíše na rizika, která vystávají z těch neautorizovaných ekonomických operátorů. Prosazujeme naše celní principy po celém světě a tady to správné fórum je Světová celní organizace, VCO. Využíváme každou schůzku této organizace, abychom prosadili naše cíle, prosazovali naše principy. Obecně řečeno, budeme připraveni, ať už USA navrhnou jakýkoliv návrh, budeme připraveni adekvátně na takovýto návrh zareagovat. Děkuji mnohokrát. Nyní má slovo pan Bradburn za výbor pro dopravu. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat, že jste nám umožnili, abychom se zúčastnili této dnešní diskuse. Pokud mohu, tak eh, abych eh, na úvod řekl následující. Doufám, pane komisaři, že co se týče bezpečnostních aspektů, co se týče procesu skanování kontejnerů a vyjednávání. Doufám, že se to eh, nevyvine v takovou zákopovou válku v rámci komise, kde eh, se budete bavit o koordinovaném přístupu v rámci jednotlivých generálních ředitelství a já doufám, že přístup jednotlivých oddělení Evropské komise bude konzultován a koordinován v rámci této otázky. Také jste zmínil ve svém úvodním projevu důležitost teku v rámci vyjednávání. Mohu vám také připomenout, a vy jste se o tom sám zmínil, že parlament a kongres je zapojen do legislativního dialogu. I výbor pro dopravu je zapojen do tohoto dialogu. Mohu vám říci, že před 18 měsíci se to plně probíralo v Lublani na našem zasedání a nedávno se to probíralo v červnu kde jsme se setkali v Madridě s americkými kongresmany, kde jsme také řešili tuto otázku. Já bych vás tady eh, žádal, abyste se nespolehal pouze na TEK, ale evropští poslanci hovoří přímo eh, se svými protěžky z amerického kongresu. To bylo pouze na úvod a nyní bych se rád dostal eh, k podstatě. Zcela správně jste se zmínil o problému skenování kontejnerů, jakéhotoliv typu. Je to otázka eh, vzájemného přeposílání kontejneru. Já bych chtěl vědět, zda znáte nějaké opatření, které se týká vzájemného přeposílání takových kontejnerů také do Kanady z Evropské unie, především do eh, středozápadu, například když se podíváme na Halifax, což je největší přístav, který je obsluhuje jednak Kanadu, ale také část USA, tak mě by zajímalo, jestli návrh amerického kongresu bere v potaz také skenování na kanadsko-amerických hranicích, ne v případě přístavů, kdy zboží putuje mezi Evropou a Amerikou nebo Kanadou, ale právě i mezi nimi. Další věc, a souhlasím s tím, je otázka tzv. chytrých kontejnerů. Mě by zajímalo, zda Evropská komise podporuje průzkum a další rozvoj těchto takzvaných chytrých kontejnerů, protože v našem výboru jsme měli diskuse o tom, že je to proces, který je trochu zdlouhavý, vyvíjí se dále technologie a když chcete sledovat kde se nacházejí kontejnery, zda e, do nich někdo zasahuje, otázka skenování, vzájemného přeposílání. Tyto věci se stále ještě řeší. To je druhá věc. A za třetí, vracím se k úvodnímu projevu, co se týče radiačního skenování, není mi úplně jasné, možná to můžete vysvětlit. Zajímalo by mě, jestli hovoříte o pasivní e, radiačním skenování, anebo jestli jedná o aktivní radiační skenování, protože to mě skutečně zajímá. Když se bavíme o 100% skanování kontejnerů, tak existuje riziko, že některé skanery, například které se používají na letištích, eh, skenují pasažéry. V tomto případě eh, kontejnery, které obsahují potraviny, mohou být r- eh, r- podlehnout r- radiovému záření a to ovlivní pochopitelně samotný obsah. Čili potraviny, které jsou aktivně e, vystaveny takovému záření, nemohou být určeny ke spotřebě. Možná se to úplně konkrétně netýká věci, kterou projednáváme, ale já bych chtěl komisi jako takové říci, že asi před rokem výbor pro dopravu měl návrh od komisaře Bara, kdy jsme chtěli změnit dodavatelský řetězec, kdy pan komisař Baro řešil určitý problém, který byl odložen a já jsem si říkal, že jakákoliv dohoda s USA by neměla vést k návrhu změn v oblasti dodavatelského řetězce, která by vycházela z návrhu, který předložil pan komisař Baro. Byl velice složitý. Děkuji a těším se na odpověď bien, monsieur le commissaire, je vous laisse la... Takže, pane komisaři, já vám nechám slovo, abyste mohl zodpovědět všechny tyto otázky a také uzavřít vaše vystoupení. A znovu vám děkuji, že jste přišel mezi nás. Já vám děkuji za vaše otázky. Jsou samozřejmě spíše technické povahy. co se týká toho, co jste říkali na začátku, totiž k té koordinaci. Tak já vás mohu ujistit, že koordinace a kolegialita, to jsou v komisi zcela klíčová slova. A rozhodně zajistíme, aby naše práce v celní oblasti byla koordinována s ostatními generálními ředitelstvími pro dopravu, obchod, vnitřní trh a tak dále. Co se týká našeho jednání se Spojenými státy, tak já jsem už ve svém úvodu říkal, že ten zákonodárný Dialog to je jeden ze způsobů, jak tuto otázku řešit. A je pravda, že bychom měli využít všech způsobů. Ten zákonodárný způsob je tady velmi důležitý, protože tam jde skutečně o přímý kontakt mezi zákonodárci a prezentace jasných argumentů proti stanovisku, které teď panuje v kongresu, by nám mohlo umožnit eh, vystupovat přesvědčivým způsobem. A k vašim konkrétním otázkám. Co se týká eh, těch eh, přeposílených zásilek mezi Spojenými státy a Kanadou. Já si myslím, že ten systém by se měl aplikovat i na tyto případy. A jak jsem říkal, obecně skenování těch přeposílaných zásilek je velmi složitá záležitost. Tam, kde dochází k překládkám, je v současné době téměř nemožné toto požadovat v jakémkoliv přístavu. A to je tedy jedna z velkých potíží při implementaci takovéhoto systému. Ale víte, toto je otázka, kterou bude ještě třeba si více prostudovat, a projednat si ji s úřady. K té otázce těch inteligentních kontejnerů. Je pravda, že rozvoj takovýchto technologií není úplně snadný. Zatím probíhají takové pilotní projekty, Není to snadné a je to nákladné. Takže si myslím, že to je alternativa spíše pro budoucnost než pro přítomnost. Co se týká pasivní nebo aktivní radiace při skenování, to se samozřejmě týká potravin, tak to aktivní záření by mohlo potraviny poškodit. A to by tedy nebyl nejlepší způsob, jak zajistit bezpečnost eh, dodávek potravin. To opravdu není dobrý přístup, co se týká potravin. Já si myslím, že eh, tady by se měla ta legislativa pojmout velmi opatrně. Poslední otázka tady se týkala toho, mm, toho starého návrhu pana Barota, e, který se zabýval bezpečností potravinového řetězce. Do naší komise jsou všechny předchozí návrhy revidovány v našem kolegiu. A některé z těch návrhů jsou staženy. Jiné zase mohou být dále rozpracovány. No a co se týká konkrétně tohoto návrhu, budu si to ještě muset ověřit a možná, že bychom potom mohli bilaterálně si probrat, jaké byly vaše obavy a jak by se daly řešit. A moje závěrečná poznámka je, že já si myslím, že ta otázka stoprocentního skenování, jakkoliv je velmi technická, je také vysoce politická. A to znamená, že my všichni, komise, parlament, rada, se musíme spojit, abychom dosáhli pozitivních výsledků v tomto procesu. Myslím si, že naše argumenty jsou přesvědčivé a že dosáhneme dobrých výsledků. Děkuji. Merci, monsieur le Děkuji vám, pane komisaři. Je pravda, že všechny otázky, kterými se zabýváte, a také výbor pro vnitřní trh jsou velmi důležité technicky, ale i politicky jsou velmi složité. A já doufám, za celý výbor, že budeme mít možnost se s vámi znovu, znovu setkat v roce 2011. Víte, že nám tady probíhá více prací, modernizuje se celní kodex v rámci komitologie, takže budeme rádi, když nám přinesete nějaké další informace, jako dneska. Děkuji vám, pane komisaři, a nashledanou. Thank you very much.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 Très brièvement et... Velice stručně. Ještě před hlasováním, které bude velmi rychlé, protože hlasovací seznam je krátký a neměly by s tím být žádné potíže, bych chtěla dát slovo Barbaře Weiler, která je zpravodajkou eh, ke směrnici o spožděných platbách, aby nám tady velice stručně uvedla, protože je to velmi zajímavé pro celý výbor, aby nám řekla, jak se vyvíjí ta složka před trialogem, který proběhne dnes večer. Takže Barbaro, máš slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za to, že mohu tady poreferovat krátce po tom, v důležitém zasedání Koreperu v pátek odpoledne a před pravděpodobně posledním neformálním trialogem dnes večer. Protože jsme opravdu krátce před uzavřením této věci a chci říci, že již nyní chci poděkovat belgickému předsednictví za rychlé a jasné a cílené vyjednávání. To, co jsem se dočetla, týkalo se to výsledků zpátku bylo pro nás velice pozbudivé, jak pro výbor, tak pro parlament. Nemusím vám říkat, že 27 členských států bojovalo mezi sebou až do konce za mnohem flexibilnější řešení, které by zacházelo ještě dál. Otevřel by se, otevřelo by se tímto naše rozhodnutí a chci říci, že e, vlády se snažily všude tam zapracovat různé otevření. Na rozdíl od nás e, my jsme si přáli jasnou úpravu. Já jsem ráda, že v Koreperu eh, máme eh, potvrzenou tu stejný přístup ehm, k těm partnerstvím PP. Co se týče eh, těch úrokové sazby, úroku z prodlení, tam jsme to museli trochu snížit, museli jsme víc střít radě o 1,5% bodu, my jsme chtěli 9% úro, úroky z prostřední rada chtěla 7% a jak jsem slyšela, rada by si bývala přála 0, nulové procento. My jsme se potom dohodli na 8%. Já jsem se dokonce dozvěděla, že pomocí jakéhosi triku to mělo být nakonec 0%, takže je třeba počítat se vším. A co se týče němecí poslanci se baví, protože přesně vědí, o čem hovořím. Co se týče toho capingu, pro veřejné instituce, to zůstalo, tam zůstalo těch 60%, tedy promiňte, říká paní poslankyně 60 dnů. I toto se snažili pomocí jistého triku tak nějak rozmlžit. My jsme se potom shodli na definici veřejné instituce podle těch pravidel, které všechny známe. Já jsem také ráda, že co se týče těch výjimek, těch nemocnic, tak rada se nyní chce vrátit na, k naší původní definici, na které jsme se shodli na výboru. Protože eh, v těch různých vyjednávacích fázích se hovořilo o celé řadě dalších nových definic. Dnes večer se tedy vracejí k tomu, co zde vlastně rozhodl náš výbor, takže to je také potěšující informace. Bohužel tam, kde jsme museli víc vstříct, eh, to bylo to téma opčnosti úpravy, tedy je to tak, že členské státy to mohou provést a nebo mohou přistoupit k jiné úpravě. Je to tedy opční věc, mají tu volbu. Já chci ještě říci, že je třeba také zohlednit otázku, do jaké míry si konkurují veřejné a privátní subjekty. Pak si říci, že je to minimální harmonizace členské státy mohou úrokové sazby navýšit na těch 9%, pokud to požadují za vhodné. My v rámci naší směrnice se pravděpodobně dohodneme na těch 8%. Tedy celkově chci říct, je to potěžující výsledek a podařilo se nám ho dosáhnout pouze proto, já chci ještě jednou říct, že dnes večer se na, eh, dojde k poslední sůzce, tedy výsledek vznikl pouze tak, že parlament v rámci vyjednávání byl jednotný. Na radě to tak nebylo, protože členské státy měly celou řadu různých zájmů, ale my jakožto poslanci jsme měli jednoznačná rozhodnutí ve výboru IMCO a i tam, kde jsme vyšli v tříc radě, ta, i tam jsme byli jednotní. Proto chci již nyní poděkovat stínovým spravodajům a ještě jednou tedy děkuji. Děkuji, Barbaro. Děkuji, že jsi zdůraznila, že v jednotě je síla a po Lisabonské smlouvě teď máme spolurozhodovací postup, takže se nás to týká. Děkuji ti za tvoji práci jako zpravodajka, děkuji všem stínovým zpravodajům a uvidíme se dnes večer na trialogu a potom o tom podáme na příštím zasedání výboru informace. No a teď přejdeme dál, já vás opustím na chviličku a předám předsednictví, tady kolegovi, protože musím se odskočit na jiný výbor. A začneme eh, s Prahou pana Busoje. Takže pane Busoje, chcete k tomu říct pár slov? Ano, děkuji. Chtěl bych jenom říci, že nakonec se nám podařilo dosáhnout dohody kompromisních pozměňovacích návrhů od pana Panceryho. Byla to otázka Ehm, alternativních eh, systémů pro řešení problémů. Chtěl bych poděkovat za veškerou spolupráci, také bych chtěl poděkovat členům sekretariátu. Merci, monsieur Busoy. Děkuji, pane Busoy. Tak přejdeme k hlasování. Myslím, že není nutné hlasovat kartičkami. Stejně asi všichni kartičku sebou nemají, takže začneme hlasovat. Druhý odstavec, pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? 34, tak to je docela jasné. Odstavec 2, pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To je taky velmi jasné. Schváleno. Odstavec 3, pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zjevně schváleno. Odstavec 3b, pozměňovací návrh 4, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 3c, pozměňovací návrh 5, kdo je pro? Proti? Nezdrželi se? Také jasně schváleno. Odstavec 4, pozměňovací návrh 6, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 4a, pozměňovací návrh 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 4b, pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zjevně schváleno. Odstavec 6, pozměňovací návrh 9, kdo je pro? Proti? Drželi se. Schváleno. Odstavec 6a, pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Odstavec 7. To je kompromisní návrh. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec... Ehm, ne, počkejte, pozměňovací návrh 11. Ne, ten vlastně padá, máte pravdu. Takže odstavec 7b, pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 8. Pozměňovací návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. A budeme hlasovat o celém textu. Stanoviska, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Pane Šváb, vy se pořád hlásíte ale myslím, že jste pro ženu, takže je to jasně schváleno. A já blahopřeji zpravodaji, protože takové hlasování to je úplně úžasné, jak pro sekretariát, tak pro předsedu. A děkuji vám za vaši práci. A teď přejdeme dál ke druhému hlasování. A ah, voilà j'étais perdue dans mes listes de vote. Tak jsem se v tom nějak ztratila. Máme tady zprávu Pěra Antonia Panzeriho. Já vám tady dám slovo, abyste k tomu řekl pár slov před hlasováním. Ano? Jenom bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům a všem ostatním, kteří přispěli k vytvoření této zprávy. Já si myslím, že jsme našli v zásadě uspokojivé odpovědi u těch jednotlivých bodů, tam, kde jsme dospěli ke kompromisům, i tam, kde jsme podali nějaké ústní pozměňovací návrhy. Takže já si myslím, že je to pozitivní zpráva a samozřejmě bych rád, abyste ji odhlasovali. A děkuji všem, kdo mi pomohli. A parole. Monsieur Schwab. Pan Schwab má slovo. J'allais poser la question. La même chose. La même chose, alors. Voyez-vous une objection? Eh, je někdo proti? Po první stránce budeme hlasovat bloc. Aha, je tady námitka. Je to námitka? Ano. Dobře no tak se nedá nic dělat, budeme hlasovat. Posledním řádkem, ale je to jeden řádek, takže námitky. J'ai pas eu traduction, ale... Teď jsem neměla tlumočení, prosím vás ještě jednou. Ne, aha, dobře. Tak v pořádku, nevadí, přejdeme k hlasování. Odstavec 1, pozměňovací návrh 1, kde pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 1, pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 2, pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 3, pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 3, číslo 5, kde pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 4, číslo 6, kde pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Odstavec 4a. Číslo 7. Kdo je pro? A je tam ústní pozměňovací návrh. Aha. A to? Pana Panzeryho? A monsieur Panzeri. Pan Panzeri a pan Schmidt mají k tomu ústní pozměňovací návrh, takže budeme hlasovat o odstavci 4 Pozměňovací návrh 7 s ústním pozměňovacím návrhem a vy máte ten text. Kdo je pro? Je proti? Zdrželi se? Schváleno. ten zbytek padá, takže přejdeme ke 4b, to je totež. Pozměňovací návrh 8 s ústním pozměňovacím návrhem Zase pana Šmita a Panceryho. Máte text v angličtině. Pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. A druhá část tady zase padá. A teď eh, odstavec 4c, pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Odstavec 5. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Takže teď tady máme 11 a 10, ty padají a máme tady odstavec 5a, pozměňovací návrh 12. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, schváleno. Odstavec 5b, pozměňovací návrh 13, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Odstavec 6, číslo 14, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, schváleno. Číslo 15, kdo je pro? To je dodatek. Aha, dobře. Bude pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Odstavec 7. Číslo 16. Kde pro? Proti? Zdrželi se. Pozměňovací návrh 17, tak odstavec 7, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. A teď budeme hlasovat o celku, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se. Dva. Takže zase jasně schváleno a blahopřejeme zpravodaji. protože tady hlasování proběhlo také velmi hladce. Kdyby to tak bylo vždycky takhle. Ale vypadá to, že jsem si dobře vybrala, kdy mám předsedat výboru. Takže uvidíme se e, příště. Já vám děkuji za vaši disciplínu a děkuji, že jste přišli. Buonasera a tutti. Přeji všem dobrý večer. A pokud by to bylo možné, začala bych už teď s druhou částí zasedání. Konkrétně bych chtěla začít zprávou k evropské normalizaci a dala bych rovnou slovo panu Kožušníkovi. Děkuji, paní předsedající, eh, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. My jsme se tady celou dobu bavili o eh, vnitřním trhu, myslím si, že náš výbor ehm, na této problematice pracuje velmi intenzivně, včetně ochrany a spotřebitelů. Pro mě byla, bylo zajímavé vystoupení pana komisaře ehm, Šemety, protože několikrát ve svém projevu eh, zmínil standardizaci a normalizaci právě v té konkrétní problematice kontejnerů a v transatlantické vazbě. Kolega Busoj zmínil vztahy eh, s Indií, Eh, Čínou a dalšími státy, takže vidíme, eh, že v oblasti eh, globální ekonomiky, v oblasti globální konkurence normalizace je jedním ze základních prvků tvoření trhu jako takového a myslím si, že právě náš výbor v tomto smyslu je velmi iniciativní a je potřeba v tomto směru poděkovat celému parlamentu, že si převzal iniciativu v oblasti normalizace a standardizace, že přemýšlí o budoucnosti eh, normalizace eh, jako takové v kontextu eh, celé Evropské unie. Já bych na úvod té dnešní diskuze možná trošičku zrekapituloval celý průběh, řekněme, posledního půl roku, které, který jsme, kterému jsme se věnovali normalizaci. Chtěl bych poděkovat Malcolmovi Harbrovi, který byl jeden z iniciátorů a dalším kolegům, kteří byli jedni z iniciátorů eh, celé diskuze nad touto zprávou. Eh, chtěl bych poděkovat rozhodně stínovým zpravodajům. Myslím si, že ve všech politických skupinách ehm, jsem eh, našel ty správné partnery na, disku, na, na, na diskuzi nad touto zprávou. Chtěl bych poděkovat také kolegovi Butikoferovi z ITRE, který se k této záležitosti vyjadřoval. Chtěl bych poděkovat komisi, která ehm, hlavně zpočátku si myslím, že byla eh, velmi aktivní v tomto, v tomto směru. Eh, možná bych chtěl vyzdvihnout jednu záležitost a to je odborný eh, personál celé komise, konkrétně Kostise, který udělal obrovský kus práce i v oblasti edukace některých parlamentářů, v oblasti normalizace a standardizace. Zároveň musím poděkovat eh, všem zastoupeným zájmovým skupinám, které se sešly s námi poslanci, konkrétně i, i se mnou, ať to bylo ICE, ať to byl Cencenelek, zástupcům spotřebitelů, průmyslu a ekologických organizací. Eh, dnes ta zpráva je eh, na stole. Já si myslím, že ta diskuze probíhala už posledních 14 dnů, kdy proběhly překlady do všech, do všech jazyků. V některých eh, jazycích eh, bych měl některé výhrady, co se týče překladu, ale to bychom určitě potom upravili. Já bych chtěl vyzdvihnout možná několik bodů celé té zprávy a potom se o nich můžeme eh, bavit a můžeme o nich diskutovat. Já si myslím, ta zpráva především mluví o posílení zásady vnitrostátního dele delegování pravomocí. Normalizace historicky má velmi pevné kořeny v jednotlivých státech, nicméně musíme konstatovat, a v této zprávě to konstatujeme, že rozdíly v jednotlivých zemích jsou ještě stále, stále výrazné. To znamená, zpráva se snaží naznačit směry, jakým způsobem tyto rozdíly smazat. Určitě jsme se bavili a určitě v té zprávě je to zmíněno velmi výrazně a je to takzvaný lepší přístup k procesu normalizace pro jednotlivé zájmové skupiny, ať jsou to spotřebitelé, ať jsou to Eh, malé a střední podniky, ať jsou to organizace, eh, které zastupují eh, zájmy třeba, třeba v oblasti ekologie. Určitě bych chtěl vyzvihnout usnadnění přístupu k normám, protože je veliká diferenciace právě v oblasti, řekněme, velkých korporací, které chápou velmi dobře nástroje normalizace a standardizace pro prosazování svých korporátních zájmů ale je tam velmi malý přístup právě e, k normám nebo přístupnosti normám e, u, e, řekněme, těch ekonomicky slabších, tedy malých a středních podniků, které naopak tvoří, řekněme, páteř, páteř evropské ekonomiky. Určitě si myslím, že tato zpráva si klade ambice, jakým způsobem posunout normalizaci v oblasti služeb, protože v této oblasti, pokud je nějaký handicap na úrovni evropského fungování, tak je to právě Eh, standardizace a normalizace služeb jako takových. Eh, myslíme, eh, myslím si společně s ostatními stínovými zpravodaji, že normalizace by měla pomáhat podpoře inovace jako takové, tak aby evropský průmysl uspěl v globální konkurenci. Dneska se bavíme o nových technologiích, bavíme se o elektrických vozidel, o vozidlech, což bylo jedním z hlavních témat iniciováno španělským předsednictvím Přesně v těchto oblastech se nám vyskytuje normalizace a e, standardizace e, jako taková. Ve zprávě se snažím tuto záležitost e, zvýraznit. Musíme se také bavit na úrovni globálního světa. Existují takzvaná konsorcia globální, které samozřejmě vytvářejí standardy na globálních úrovni. Já si myslím, že celému výboru pomohlo zorganizování naší návštěvy do Švýcarska, eh, kde jsme navštívili eh, Světovou obchodní organizaci a další organizace, které se právě těmi globálními standardy eh, zaobírají. Já sám jsem se setkal s několika konsorcií, které hájí zájmy na globální úrovni. A myslím si, že právě evropská normalizace v tomto smyslu hraje velkou roli v oblasti, řekněme, globální konkurence. Znovu musím připomenout, řekněme, možnosti v oblasti elektrických vozidel. Znovu musím připomenout konkurenci v oblasti konkurence s velkými velmocemi, ať je to Indie, Čína a Brazílie, které v mnohých směrech prvky z evropského systému standardizace přebírají. Osobně si myslím, že celá zpráva v tomto stádiu je poměrně vyvážená. Já bych, si, já bych rád možná zrekapituloval Eh, celý ten eh, proces, co se týče harmonogramu. Eh, my jsme se poprvé nad procesem standardizace bavili 10. května. Proběhlo veřejné slyšení, které mělo velký zájem nejenom v oblasti sálu jako takového, nejenom v oblasti jednotlivých zájmových skupin, ale podle mých informací bylo velmi sledováno i prostřednictvím naší, našeho internetového vysílání. Další výměna názorů proběhla 12. nebo 12, 13. července. Dnes je tento návrh na stole. E, do zítřka je termín pro pozměňovací návrhy. Mimochodem v této hodině se jich sešlo 21. Myslím si, že jsou poměrně dobře rozpracovány. Já jsem připraven a jsem otevřený se, se bavit e, s ostatními kolegy nad e, jejich vypořádání. Jsem připraven se bavit nad, řekněme, úzkými hrdly které určitě budou v oblasti eh, zastoupení jednotlivých eh, skupin eh, v oblasti hlasování. Abych nebyl jenom pozitivní, tak možná zmíním několik věcí, které mm, mě spíše mrzí, ale myslím si, že se vypořádají v čase. Rád bych znal důvody komise, aspoň podle mých informací, která posunula svůj záměr zahájit práci na legislativním balíčku až eh, do poloviny eh, příštího roku. Myslím si, že je škoda čekat a v tomto smyslu parlament eh, drží svůj harmonogram a věřím, že ho dodrží tak, aby jsme byli schopni do 39. vypořádat pozměňovací návrhy a na dalším plénu ve Štrasburku nad zprávou zpracovat. Možná bych také uvítal některé, mm, když se bavíme o významu jednotlivých organizací, Eh, tak eh, spíš jednotnou pozici než eh, jednotlivé dokumenty, které někdy jsou protichůdné. Mrzí mě třeba, že jsem nedostal jednotnou pozici organizací, které jsou plně zainteresovány v oblasti normalizace, což, je, což jsou tři organizace CEN, CENELEC a ECI, ale věřím, že najdou společné stanovisko směrem k naší, naší společné zprávě tomto smyslu bych eh, si dovolil své úvodní slovo ukončit a, jak říkám, jsem otevřený eh, k diskuzi nad eh, jakýmkoliv návrhem ze strany mých kolegů. Děkuji. Děkuji. Velice děkuji zpravodajovi a teď předám slovo stínovým zpravodajům hned prvnímu. Prosím. Arvoisa puheenjohtaja, haluan kiittää mietinnön laatijaa erinomaisesti. Paní předsedkyně, chtěl bych nejdříve poděkovat za to, že máme takto kvalitní zprávu. Myslím si, že je opravdu velmi vyvážená a e, sdílíme ten názor, že ten současný systém je opravdu stabilním základem a že bychom i nadále měli eh, počítat s těmi národními normalizačními úřady. Byly předloženy pozměňovací návrhy, já jsem toho názoru, že jsou velice dobře odůvodněné a v zásadě velmi dobré. A chci ještě říci, že chceme postupovat otevřeně a demokraticky. A zde se nastoluje důležitá otázka. Jak to vypadá těmi skupinami, které jsou ve společnosti jaksi slabší, například malé a středně velké podniky, protože i ty by měly získat lepší situaci, měli bychom naslouchat i jejich hlasu. Na národní úrovni slýcháváme, že situace jsou rozdílné v jednotlivých členských státech. Zejména to platí pro nové členské státy. Existují ovšem i uskupení a také malé a středně velké podniky, které vůbec nejsou zapojeny do normalizačního procesu a zde je třeba situaci vylepšit. Je důležité, abychom zohlednili, že v celé řadě členských států není zapojena, nejsou zapojeny společenské subjekty. A zde je důležité, abychom zohlednili zájmové skupiny i na evropské úrovni. Pozměňovací návrhy v tomto směru bychom velmi uvítali, protože jsme toho názoru, že bychom měli mít silnou pozici v rámci evropského normalizačního systému. A dále jsme často svědky toho, že veřejný zájem je velice důležitý aspekt. I zde je důležité, abychom měli vyvážený systém zastoupení. A ještě bych se vrátil k malým a středně velkým podnikům. Je velice důležité právě tyto podniky zohlednit. Měly by v rámci zprávy být zohledněny jakožto zájmová skupina. Malé a středně velké podniky totiž nemají vždy stejné postavení jako velké podniky a korporace. Proto bychom měli zohlednit jejich specifickou situaci. Malé a středně velké podniky ovšem mají klíčové postavení v rámci zaměstnanosti. Právě zde se vytvářejí nová pracovní místa. Jsem spokojen s dobrou kvalitou zprávy a samozřejmě přijdu i s vlastními náměty a poznámkami, ale nebudou nějak zásadně důležité. Děkuji a teď předám slovo paní Rur. <laughs> Chtěla bych rovněž srdečně poděkovat panu zpravodajovi za zprávu, protože ta zpráva je opravdu velice dobrým základem a v podstatě odráží a zohledňuje vše to, o čem jsme zde na výboru v rámci slyšení diskutovali a také zohledňuje veškeré kritické aspekty. Já si myslím, že je důležité, aby ta reforma byla jaksi obezřetná a zakládala se na jasných pravidlech, na jasném rozdělování, oddělování legislativy a standardizace. To si myslím, že je velice důležitý aspekt. Důležité je si uvědomit, že regulační úřady mají zcela jiný úkol než normalizační úřady. To je důležitá věc a já jsem velice ráda, že tam jsou také zapojeny eh, ty environmentální aspekty, environmentální svazy a také svazy na ochranu spotřebitele chci říci, že je také dobré, že se tam poukázuje na to, že v řadě případů eh, jsou ty národní úřady nepříliš silné. A druhá věc, Týká se to té druhé cesty, té druhé alternativy. To také podporuji. Chci říci, že přijdeme v pouze s malými pozměňovacími návrhy a myslím si, že na tomto základě si jistě porozumíme já si myslím, že v určitých eh, aspektech eh, tam není dostatečně zohledněn sektor IKT, takže tam přijdu s určitými podněty, ale myslím si, že v zásadě je to opravdu velice dobrá zpráva a já ji podporuji. Děkuji. A teď dám slovo panu De Jongovi. Dank voorzitter. Ik eh, wil me graag aansluiten bij de andere sprekers. Ik vind het ook... Děkuji, paní předsedkyně. Já podporuji to, co řekli předřečníci. Myslím si, že je to opravdu velice dobrý návrh. A bylo se také řečeno, že je třeba opravdu zohlednit všechny typy organizací v rámci eh, normalizačního procesu. Mám několik otázek a také předložím několik pozměňovacích návrhů. V šestce až odmi, osmičce se hovoří o sektoru služeb a pan zpravodaj je toho názoru, že i zde je třeba vytvořit normy. Já nejsem v zásadě proti, ale myslím si, že by bylo třeba uvést příklady, proč je to tak důležité právě v tomto sektoru. A co se týče bodu 9, tak zde pan zpravodaj říká, že bylo, by bylo třeba nemít normalizaci pouze ve vnitřním trhu, ale i v ostatních oblastech. Já také proti tomu nic nemám, ale jaké oblasti má pan zpravodaj na mysli? A ještě chci říct si něco k bodu 16, a to je důležitá věc. Zde se říká, že je třeba mít silnější zapojení. Hovoří se zde o malých a středně velkých podnicích a pak se zde hovoří o jakém symbolickém hlasovacím právu. Proto nejsem. Pokud by měly být zapojeny, tak by měly mít opravdové hlasovací právo. A dále mám ještě jeden takový podnět, a totiž sekretariát eh, Evropského parlamentu také vypracoval zprávu k normalizaci O tom se hovoří v čísle 24, že je to drahé. Sekretariát řekl, že by bylo možná dobré mít jakési pilotní záměry v rámci určitých oblastí, tam vypracovat normy. To by bylo relevantní opět zejména pro malé a středně velké podniky. Mohl by se k tomu pan zpravodaj vyjádřit? A pak zde máme ještě bod 29 a tam je výzva k tomu, aby evropské normy byly celosvětově relevantní. To je jistě dobrá věc pro naši konkurenceschopnost, ale co to znamená pro rozvojové země, například pro Čínu a Brazílii? Pro ty to asi takový problém nebude, ale jaký dopad to bude mít na malé rozvojové země? Já vidím, že pan Manders tady není, tak bych dala slovo panu Krosmanovi, který ho nahradí. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. My vždy zapomínáme na to, že normy vycházejí z národní úrovně, že je zájem na tom, aby jednotlivé členské záty měly své normy. A nyní si myslím, že je to otázka vlast kterou musí regulovat sama ekonomika, protože je to v zájmu ekonomiky a samozřejmě se to týká, týká také tématu jednotného trhu. Evropa by měla mít zájem na tom, abychom měli takové normy, které dovolí podnikům pracovat efektivně. Nyní se snažíme, jak zjišťuji, vlastně dát Evropě úkol v tom smyslu, že pokud národní normalizační úhrady nezohlední dostatečným způsobem ochranu například životního prostředí, takže v tomto případě bychom to koordinovali na evropské úrovni. A já si myslím, že to není správná cesta, že bychom si měli položit otázku, zda opravdu vždy chceme, aby Evropa korigovala to, co na národní úrovni nebylo dostatečně zohledněno a já si myslím, že to není správná cesta. A další věc, já si myslím, že ty podněty by neměly vycházet pouze od veřejných aktérů, že by měly vycházet zejména z ekonomiky, protože oni by měli mít zájem o tom, neustále rozvíjet normy a e, přizpůsobovat je technologickému vývoji, protože toto přidáší přidanou hodnotu a toto přináší zlepšení vnitřního trhu. A musíme si rovněž klást otázku, zda členské za štáty by neměly mít zájem o to, mít vlastně v rámci vnitřního tuhru dodržovat kodex ISO. Je to kodex nestranosti a integrity, takže to jsou všechno věci, které bychom ještě měli zohlednit a o které bychom se měli ještě poradit. Děkuji. Já vám velmi děkuji. A teď si vezmu slovo jako stínová zpravodajka. Já bych chtěla především poděkovat kolegovi Kožušníkovi za jeho práci a za návrh zprávy, který je opravdu velmi dobře vypracovaný, snaží se brát v úvahu všechny změny, které budou nutné uvnitř našeho normalizačního systému. Je to také velmi užitečné pro orientaci práce Evropské komise a já doufám, že oni to budou prezentovat dříve než v polovině června. Také souhlasím se zpravodajem, protože si myslím, že Evropská komise by měla ten eh, návrh na revizi doprovázet nějakým strategickým dokumentem, aby tyto návrhy, o kterých se potom bude hlasovat i na našem výboru, byly stále konkrétnější a užitečnější. Co se týká těch důležitých bodů, tak já jsem se soustředila hlavně na otázky zprávy, governance. Orientační pokyny normalizačního procesu e, vychází ze základů, které nemají být měněny. Například ten princip národní delegace, jak e, o tom tady mluvil kolega. Já si myslím, že tento princip by tam měl být v každém případě uchován jakožto dobrovolný, jako taková soukromá část systému, protože je to velice technický aspekt. Spotřebitelé samozřejmě musí mít také svůj názor, musí mít možnost ho vyjádřit takže i z hlediska asociací já si myslím, že to je taková konzultivní věc, jinak by to bylo velmi riskantní. Takže ten systém by měl zůstat soukromý, ale myslím, že tam máme dvě základní otázky. Za prvé, jak do systému zavést dostatečnou reprezentaci veřejnosti, ochránit spotřebitele, ochránit veřejné zdraví, životní prostředí, a to, co bychom mohli definovat jako society stakeholders. Potom eh, další aspekt je věc, o které tady mluvili i předchozí kolegové, totiž eh, jak se toho budou účastnit střední a malé podniky. To je taková nejsložitější věc, kterou musíme v této fázi normalizace řešit. Tohle jsou dva zcela odlišné aspekty, které je podle mě třeba pojednat úplně odlišným způsobem. Je třeba vzít v úvahu středně malé podniky ale je třeba vzít v úvahu odlišným způsobem také eh, spotřebitele. Důležitost středních a malých podniků je nám všem dobře známá. Je to takový základní stavební kámen evropské ekonomiky. A navíc eh, je to velmi důležité pro vnitřní trh. V současné době máme spoustu potíží. Já jsem mluvila s mnoha zástupci a vypadá to, že je tam skutečně problém s tím uniformním, homogenním způsobem zastupovat středně malé podniky. Ti social stakeholders by rozhodně měli být součástí systému. Potřebujeme více ochránit veřejné zájmy Navíc by se tím evropské normy staly reprezentativnějšími. Nicméně nejsem proto, aby e, těmto asociacím byla přiznána nějaká hlasovací práva, protože si myslím, že by měly mít e, spíše konzultační roli, jak už jsem říkala předtím. A nastavování norem by podle mého názoru zůstalo, e, mělo zůstat pro podniky. A to je ta druhá část, o které jsem chtěla mluvit. Je třeba tam nějak lépe zapracovat ty středně a malé podniky. Je tady skutečně ten problém se, s jejich zastoupením. A také jsem zjistila, že rozdíl mezi zastoupením středních a malých podniků vidíme všude. Existují středně a malé podniky, ale které mají eh, potřeby, které se váží na daný sektor a také na jejich geografickou polohu často. A může tam být velký rozdíl. Protože my nemáme to zastoupení eh, založeno na velikosti, ale na sektoru a na zeměpisné pozici. A tohle se Tohle strašně komplikuje situaci, protože je těžké dát dohromady ty střední a malé podniky, navíc jejich požadavky jsou často velmi odlišné. A proto si myslím, že Evropská komise by měla řešit tyto otázky skrze hodnocení dopadu, protože my vlastně ani teď nedokážeme úplně vyřešit eh, tu otázku zastoupení středních a malých podniků. Já tedy žádám Evropskou komisi, aby po těchto analýzách předložila nějaký návrh na nějakou strukturu, na nějakou revizi normalizace, která by eh, zajistila vyrovnané zastoupení. Zároveň je důležité získat evropské financování jak pro podporu středních a malých podniků, které pro nás představují bez pochyby prioritu, ale také pro ty society stakeholders, kteří tady mají zastupovat zájmy veřejnosti. To znamená naše občany. Samozřejmě, že jsou tady ještě další důležité aspekty, kde souhlasím se zpravodajem, my jsme o tom už diskutovali takže to nebudu zmiňovat. Chtěla jsem tady spíše zmínit ty body, které si myslím, eh, že bude třeba pojednat v té další fázi. A teď si beru znovu slovo jako předsedkyně a předala bych slovo dalším třem poslancům, kteří se nám hlásili o slovo. Pan Styler, doufám, že teď jsem to řekla správně, to vaše jméno. Paní Stylen. Uh, Děkuji mnohokrát. Chtěla bych poděkovat eh, panu zpravodaji i stírovým zpravodajům. Jedná se o závažnou otázku. První věc, eh, která je zprávě zajímavá, je skutečnost, že tady máme různé standardizační orgány, které jsou různě kvalitní. A je dobré, abychom sdělili nejlepší praktiky, abychom si vzájemně pomáhali. Musíme najít praktické způsoby, jak si vzájemně pomáhat. A otázka školení je skutečně na místě. Dále tady zazněla otázka těch slabších zájmových skupin, jak je můžeme podpořit. To je změno v našem příspěvku. Vím, že o tom hovořila také paní Rule, jsou to nevládní organizace, odbory, je to skutečně důležité. A nyní se řeší otázka malých a středních podniků, které musí mít přístup k těmto orgánům. Čili musíme řešit tyto problémy, protože když se zamyslíme nad hlasy zainteresovaných stran, tak také zvažujeme, kdo je důležitý. Musíme mít paritu názorů a tu možná ztrácíme. Také se zmiňuje veřejné orgány. Možná komise se k tomu může vyjádřit ve svém příspěvku, protože se tady zmiňuje veřejné orgány, že je k něm těžký přístup, proč je to obtížné, například ve Skotsku místní zastupitelství stojí před velkými škrty. Prioritou je chránit spíše veřejné služby a ne standardizace. Já vím, že to má dopad i na ty místní zastupitelstva. Dám vám příklad eh, různých postupů ve stavebnictví <clears throat> a jaký dopad to má na místní zastupitelstva. Možná, že tady určitý nedostatek a musíme eh, zapojit národní standardizační orgány, jak lépe spolupracovat s místními zastupitelstvy. Dále inovace, komise bude mít návrhy v oblasti inovací. Já si myslím, že standardizace jde ruku v ruce s inovacemi. Musíme mít na paměti toto propojení a jak zajistit, když se stane něco v jedné oblasti, že to bude zvoleno i v té druhé oblasti. O tom nás může informovat komise, čili jak standardizace ovlivňuje nové inovační politiky. Děkuji. Grazie mille lei. Já vám děkuji. A teď bych dala slovo panu Žvenovi. Madame la présidente. Paní předsedkyně, paní, pane Kožušníku, já jsem zmaten, co se týká vaší zprávy. A trochu znepokojen. Ještě než začnu, tak bych chtěl připomenout, že normalizace to je především e, taková takový válečný nástroj, ekonomický nástroj ve službách Evropy. Pokud si toho neuvědomíme, tak nechápeme celou debatu. V čem je to takový válečný nástroj evropské ekonomiky? No jde o to, že způsob hlasování na mezinárodní úrovni teď dává výhodu Evropě. Prostě proto, že, jak jste říkal, Spojené státy mají jeden hlas, Čína také, kdežto my jich máme 27. Takže jinými slovy, tento systém z historických důvodů dává obrovské výhody Evropské unii. A na to nezapomínejme. A ve chvíli, kdy tento systém samozřejmě je nedokonalý, my ho chceme zlepšit, ano, ale ve chvíli, kdy dává výhody Evropské unii, tak si musíme uvědomit, že jakékoliv změny tohoto systému by mohly vést naše partnery k tomu, a já říkám partnery, nebudu říkat naše ekonomické protivníky, žádat nová pravidla pro rozhodování. Takže prosím, postupujme velmi opatrně, když vypracováváme nová pravidla pro normalizaci. Opatrně. A proto, pane Kožušníku, jsem zmaten vašimi návrhy. Já vám to vysvětlím. Vy tady připomínáte, já jsem velmi rád, ten slavný princip v prvním odstavci, že je třeba se vyhnout jakýmkoliv radikálním změnám, které by nějak narušovaly základní hodnoty systému. Já souhlasím z důvodů, které jsem tady říkal. Také připomínáte, že národní zástupci ve všech členských státech, to znamená těch 27 hlasů, jsou ve 13. odstavci základním eh, kusem evropského systému normalizace. Já s vámi zase souhlasím. A tyto velké principy, tyto zásady, které vy velmi správně obhajujete, se mi potom zdá, že e, ty vaše návrhy ve zprávě podrývají, což je paradoxní. Oslabují tyto velké zásady. Já vám uvedu pár příkladů. Když navrhujete zavést hlasování pro ty sociální účastníky obzvláště v případě, kdy se jedná o oficiální schvalování takovýchto norem, tak je úplně jasné, že tohle jde proti té zásadě, kterou vy přesto hájíte, že totiž každá eh, radikální změna by neměla eh, nějak podrývat ty základní hodnoty systému. Takže na evropské úrovni zapracovat nějakou demokracii nebo větší účast společnosti, podle mě ten systém oslabuje. Druhý příklad. Vy říkáte, že národní zástupci jsou takovým základním stavebním kamenem toho evropského systému stanovení norem. Já s vámi souhlasím, ale navrhovat, aby ti social stakeholders měli slovo v evropských organizacích, i kdyby jen symbolické slovo, když národní stanovisko je definováno v rámci NSB, tak to podle mě zase snižuje tu důležitou roli národních organismů, národních organizací. Máte pravdu, že ti sociální aktéři musí najít nějaké místo v tom systému. Je to třeba. Ale mně se zdá, že na evropské úrovni jim najít takovéto místo ten systém oslabí a myslím si, že ta výhoda, kterou získáme, nebude, om, nebude větší než výhoda, která by byla, kdybychom tyto aktéry zapracovali do existujícího národního systému na národní úrovni by samozřejmě mohly být zastoupeni NSB, ale ponechali bychom tam tu architekturu, kterou tam máme a která dává Evropě sílu, protože já vám musím připomenout, že Evropa není ve všech organizačních, eh, obchodních a průmyslových aspektech na celosvěté úrovni tak silná, abychom se mohli vzdávat takovýchto historických výhod. A vážení kolegové, já eh, podám několik pozměňovacích návrhů v tomto smyslu abych podpořil eh, to, jak pan zpravodaj hájí ty základní zásady, ale chtěl bych prostě upravit některá ta ustanovení, která se mi zdá, eh, že jak si podrývají v praxi ty základní zásady. Děkuji. Děkuji, Děkuji vám a teď dám slovo panu Švábovi. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za velice otevřený dialog, který nám umožnil ve veškerých fázích eh, přípravy zprávy. A myslím si, že je to také dobrým předpokladem pro další debaty o tomto velice důležitém tématu. Obsahově bych eh, eh, vlastně souhlasím s tím, co řekla naše paní Stínová zpravodajka. Já společně s ní předložím i některé pozměňovací návrhy. A chci říct, že pan kolega Živon má rozhodně právu, když říká, že je sílou Evropské unie, že právě má těch 27 hlasů. Ale samozřejmě síla je to pouze, pokud budeme vystupovat jednotně. A proto si myslím, že třeba toto ještě oblastnit v rámci debat. Ale jinak chci říci, že na základě zprávy pana Kožušníka Rozhodně můžeme vyčkat návrh komise k změně a můžeme potom tento návrh dále konstruktivně rozpracovávat. Děkuji. Děkuji, pan Šaldemoze. Tak for det, fru formand. Og det var i virkeligheden øh, herr Chauvins bemærkning, der fik meget på banen. Děkuji. Já jsem se přihlásila kvůli tomu, co říkal pan Živa. protože já souhlasím se zpravodajem je třeba teď ten systém trochu provětrat. A myslím si, že máme právo tak učinit i na politické úrovni. Máme evropskou legislativu, které říkáme New Approach, nový přístup, už několik let. A měli bychom na politické úrovni mít nějaká taková celková pravidla, Například chceme vysokou úroveň bezpečnosti pro hračky. Ale tohle by v praxi měly zajistit a definovat právě ty normalizační organizace. A proto si myslím, že to není jen ekonomická záležitost, ale také sociální a politická ve chvíli, kdy se jedná o tom, jak by ten systém měl být strukturován. A proto se mi zdá docela zajímavé najít nějaká nová řešení, abychom dospěli k lepší vyváženosti systému. I v zájmu společnosti. A proto si myslím, že ta zpráva je opravdu výborná, protože navrhuje nová řešení. Děkuji. Děkuji vám. Tak já bych teď dala slovo komisi, konkrétně ředitelce Britman. Merci beaucoup, euh, madame la Děkuji vám, paní předsedkyně. Já dnes mluvím za komisi jakožto nová ředitelka eh, pro normalizaci v oblasti služeb. Eh, pracujeme pro komisaře Tajanyho a chtěla bych vám říci hned z kraje, že jsme velice spokojeni s tou zprávou, kterou předkládá váš zpravodaj. Blahopřejeme mu a konstatujeme, že naše cíle při velké reformě normalizace jsou si podobné. Myslím si, že se pohybujeme eh, v zásadě na takových společných liních, co se týká toho, čeho chceme dosáhnout. Samozřejmě z diskuze už teď vyplnulo, že tam jsou určité niance, že jsou různé cesty, jak dospět ke stejným výsledkům, které si přejeme. Takže my to ještě budeme muset pořádně prostudovat a zjistit, které budou ty přínosy, které budou ty nevýhody. Mluvilo se o právu hlasování, zastoupení středních a malých podniků, Mluvilo se o pozici Evropy na celosvětové úrovni. Je tam spousta takovýchto důležitých otázek a já myslím, že dnešní diskuze jasně ukazuje, že budeme muset eh, zvážit, a to velice pečlivě, každý návrh. My jsme si teď vyslechli e, vaši budoucí zprávu, čekáme na ní abychom mohli začít s naším hodnocením. Chtěli jsme vědět, jaký je názor parlamentu, jak parlament vnímá tuto reformu evropské normalizace. Abychom mohli i my potom začít hodnotit ta různá řešení, jak dosáhnout našich cílů. Reforma evropského systému normalizace vám bude samozřejmě předložena co nejdříve, to půjde v roce 2011, protože teď začínáme eh, s prací na hodnoceních dopadů. Vy víte, eh, že to je práce, která zahrnuje spoustu hlubokých analýz, ekonomických analýz, dopad na Evropu, dopad na třetí země. To všechno budeme muset ještě pořádně prostudovat a zanalizovat. Já jsem tady například si zaznamenala, co říkal pan de Jong k tomu, které aspekty vnímá jako zajímavé byly tady eh, další názory, odlišné názory, takže to všechno budeme nejdřív muset zhodnotit a potom vydáme návrh, který se bude komisi zdát nejvyváženější v zájmu evropského stanovení norem. Takže bych vám chtěla říci, že se budeme snažit eh, zůstat v kontaktu se spravodajem a se všemi poslanci, eh, členy výboru, kteří na tom pracují, abychom mohli pracovat společně a potom se dostali ke konečné verzi zprávy. Děkuji. Děkuji vám. Budete mít rozhodně naši plnou spolupráci, protože ta otázka je technická, ale je také na evropské úrovni velmi citlivá. Já teď dám znovu slovo zpravodajovi, aby to uzavřel. Děkuji, paní předsedající. Eh, já si myslím, že ta diskuze ukázala na důležitost eh, samotné zprávy o normalizaci Eh, já bych chtěl poblahopřát eh, paní Lianě Brickman do budoucnosti ehm, hodně úspěchů ve spolupráci nejenom s parlamentem, ale i eh, s jednotlivými organizacemi, které na poli spolupracují a také popřát hodně síly jejím spolupracovníkům, protože si myslím, že je to období, které je důležité a které, znovu zdůrazňuji, není třeba nějakým způsobem hodně zkracovat. Když eh, jsem si zapsal všechny poznámky všech svých kolegů, tak eh, možná eh, se zkusím je dát do jedné rekapitulace. Já nejsem ani zmaten, ani znepokojen, já jsem možná poučen. V tomto smyslu myslím si, že kolegové absolvovali hodně setkání. Já osobně jsem navštívil eh, Britský standardizační institut, navštívil jsem standardizační instituty v různých zemích, eh, v Německu, ve Španělsku, eh, bavil jsem se s Poláky, bavil jsem se i s malými zeměmi. Když se podíváme na normalizaci, tak já zcela souhlasím s kolegou, že musíme využít všech výhod současného systému, všech výhod. A musíme se bavit o tom, jakým způsobem do budoucna se ten systém bude vyvíjet. Já když řeknu, proč byla iniciována tato zpráva, tak se musím vrátit někdy na eh, listopad loňského roku a tam v podstatě byly dvě možnosti. Buď se vytvoří jeden velký eh, centrální standardizační úřad na úrovni Evropské unie, anebo zůstane zachován princip toho dobrého, tedy toho privátního, dobrovolného a z národního úrovni iniciovaného procesu normalizace a standardizace Eh, s respektováním všech zásad eh, zapojení veřejného zájmu v jednotlivých eh, zájmových skupin. To je, myslím, důležité si říct, že v tomto smyslu parlament už si svou roli odehrál, protože dneska o žádném velkém centrálním úřadu standardizačním na úrovni Evropy se vůbec nemluví. To si myslím, že je nutno potrhnout. Já nevím, jestli máme čas a prostor vyjadřovat se na jednotlivým bodům. Já jsem k dispozici v Eh, jednotlivým kolegům. Velmi rád vysvětlím všechny body 6, 8, 9, 16, 29 a eh, další komentáře eh, mých kolegů, takže tímto děkuji a tím těším se na tu diskuzi a na spolupráci. Děkuji, Edvarde. Děkuji eh, za tuto možnost eh, dialogu a dalších diskuzí a ještě jednou blahopřeji k té zprávě. Jak jsem říkala, eh, do zítřka, jak už to bylo řečeno, je lhůta pro mm, předkládání pozměňovacích návrhů do zítřka dopoledne. Pozměňovací návrhy se budou projednávat 30. září, na IMKO se bude potom hlasovat také 30. září a na plenárce potom se bude hlasovat v říjnu ve Štrasburku. A teď bych přešla k další zprávě, kterou tady máme, a to je eh, dopad reklamy na chování spotřebitelů. A slovo bych dala rovnou zpravodaji panu Živanovi. Merci, madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. To je zpráva z vlastní iniciativy. Měl jsem tu čest na ní pracovat. A uvedu vám tady pár eh, důležitých dat. Pozměňovací návrhy předkládejte do 5.10. A hlasovat na výboru se bude 26. nebo 27. 10. A potom, pokud se všechno vyvine dobře, tak se bude hlasovat na plenárce v listopadu. A ještě než začnu s prezentací, se stručnou prezentací této zprávy z vlastní iniciativy, bych chtěl eh, poděkovat všem kolegům, kteří se účastnili eh, svými poznámkami na této velmi technické otázce, obzvláště stínovým zpravodajům, z nichž někteří mají eh, profesionální zkušenosti s touto oblastí, což bylo velmi užitečné. Také bych chtěl poděkovat všem, kdo nám pomáhali v parlamentu, chtěl bych poděkovat komisi, a dalším profesním organizacím, které e, nám s tím pomohly. Takže my jsme se soustředili na nekalé obchodní praktiky v oblasti reklamy, tak jak je to definováno e, v té směrnici o nekalých obchodních praktikách. Obzvláště jsme se soustředili na otázky, e, které se týkají rozvíjení nových praktik díky novým technologiím. Takže eh, nejednalo se o ty vztahy mezi podniky, které jsou pokryty předchozími směrnicemi. Bylo tam riziko, eh, že z toho bude taková filozoficko-sociální dizertace. A já jsem se tedy snažil eh, se tomuto nebezpečí vyhnout. Doufám, že se mi to podařilo díky některým velmi praktickým návrhům. Reklama. Reklama není ďáblem. Někdy je tak v politických debatách prezentována, ale ve skutečnosti reklama je velmi dobrým nástrojem vnitřního trhu. Je to takový lubrifikant ekonomiky. Podporuje tvořivost, podporuje trh, umožňuje spotřebitelům rozhodnout se, snižuje ceny. Zkrátka, reklama je takový lubrifikant ekonomiky. Má spoustu velmi pozitivních stránek. Ale zase si ji nesmíme idealizovat. Jsou tam i nekalé praktiky, jak jsem říkal, přílišné zasahování do osobního prostoru, eh, slabší skupiny občanů a tak dále. To všechno tam máme. Zpráva mluví o tom, jaký dopad má tedy reklama na chování spotřebitelů. Já jsem tam řešila hlavně čtyři body. Eh, jednak existující legislativu a problémy s implementací směrnice která se zabývá nekalými praktikami. To najdete eh, ve vysvětlujícím prohlášení, kde eh, se to zmíní v několika odstavcích. A myslím si, že je důležité, abychom našli nějaký způsob, jak posílit evropskou spolupráci v boji proti nekalým praktikám v oblasti internetové reklamy. Je pravda, že tato zpráva se hodně soustředí na internetovou reklamu a to ze zjevných důvodů. To je takový nový druh reklamy a neustále tam nacházíme nové a nové technologie. A v tom prvním bodě, co se týká existujících právních předpisů a jejich revize, tak tam najdete také e, otázku samoregulace, se kterou jsme spokojeni, která v zásadě funguje velmi dobře v některých zemích by se pravda dala trochu vylepšit, má to určitá omezení, ale v zásadě je to dobrý systém. A chtěl bych tady také eh, něco říci k nesnadnému vztahu mezi samoregulací a dopadem, eh, jaký tato může mít v případě, že jsou tam nějaké skutečné nekalé praktiky, protože ty samoregulace nevyřeší, tam jsou potřeba pravidla. Druhá část té směrnice, nebo té, toho, té zprávy také, eh, je Eh, analýza problémů, které jsou způsobené využíváním nových technologií. To je ta aktuální část této zprávy. Já jsem hodně využíval rad některých eh, kolegů tady v parlamentu, kteří dobře znají tento předmět, obzvláště co se týká cílené reklamy, která může mít několik podob. Reklamy vycházející z kontextu, Potom reklama upravená přímo podle uživatele, kde se identifikuje váš věk, pohlaví, místo pobytu a tak dále. Někdy vám dokonce čtou vaše soukromé maily, aby viděli, čím se zabýváte. A potom je tady reklama, která je založena na chování uživatele kde se tady analyzuje chování uživatele. Já tady nechci eh, nějak spochybňovat eh, personalizaci reklamy, na druhou stranu ale je třeba přijít na nějaké politické prostředky za konodárné prostředky, které nám umožní, že ta reklama nebude příliš zasahovat do soukromí osob a nebude příliš sledovat jejich soukromý život. A proto tady navrhuji několik takových technických opatření, která samozřejmě nejsou dokonalá, je to eh, takový seznam, ze kterého jsme jistě eh, spoustu věcí vynechali, ale v zásadě jsem chtěl, aby to byl co nejvyčerpávajícnější seznam. Uvedl jsem tam několik eh, příkladů, například eh, parametrování systému, které se používají na internetu pro sledování uživatelů. Například co se týká reklamy, kterou vám zasídají mailem, tak jsem chtěl zajistit, abyste mohli jakoukoliv takovouto reklamu eh, zamítnout skrze nějaký link na internetu, protože vždycky to nejde. Někdy to musíte kopírovat, vkládat a pak to stejně nefunguje. A myslím si, že kolem toho probíhá celá taková eh, diskuze eh, v společnosti, kde se mluví o tom, že by vám neměli za reklamními účely přece číst vaše osobní maily. Já musím říct, že mně se to také nelíbí. Například někomu něco napíšu a Například napíšu sousedovi, že mám strašně rád pizzu a pak najednou dostanu mail, kde mě budou tlačit k tomu, abych eh, konzumoval pizzu, tak si říkám, to je trošku zvláštní, jestli pak mi nečtou mail a pravděpodobné je, že ano, já myslím, že takové systémy existují a že parlament by se tím měl zabývat, protože ono je to legrační, když se mluví o pice. Ale může se to týkat eh, nějakých velmi důležitých otázek soukromého života někdy Někdy se to může skutečně e, dotýkat e, až Orvelovského 1984, jestli to příliš nezasahuje do vašeho života. Protože například, e, když já něco Třeba si koupím nějaké slovo, nějaké takové značkové slovo, a potom ho budu využívat k tomu, aby odesílalo všechna internetová hledání na stránky, které si já založím. A jak tedy ochránit takováto slova, která mohou být přímo značkami? Takže tohle eh, je věc, eh, kterým se tam také zabýváme. Dalším rysem internetové reklamy je skrytá reklama. Eh, je to reklama, ale není považována za reklamu, což může být také problém to též, co se týká reklamních metod, které se uplatňují na sociálních sítích. Tohle je častý problém například na Facebooku, protože eh, jedním kliknutím na Facebooku můžete velmi snadno v podstatě provádět reklamu tím, že někde dáte, že se vám něco líbí. A to je vlastně reklama, i když to za ně není považováno. Eh, třetí část je ochrana zranitelných kategorií spotřebitelů. To mohou být třeba děti, které by neměly eh, být eh, zaměřeny některými eh, reklamami, některými stránkami, protože jsou velmi zranitelné, nedokážou se dost dobře ještě sami rozhodovat. Není to jako kdyby to už byly dospělí informovaní občané. Tohle je velmi specifický druh tedy reklamy a myslím si, že je třeba to zakázat, obzvláště u dětí a dalších skupin. Čtvrtý bod. Ten je možná nejdůležitější, ale nejsložitější. A to je otázka informovanosti našich spotřebitelů o jejich právech, eh, co se týká reklamy. Protože se nám zdá, že jejich informovanost není dostatečná. Oni si musí uvědomovat, eh, jaké stopy nechávají na internetu. Protože když máte na internetu, takové to sledování chování uživatele, tak to může vést k cílené reklamě a lidé to často nevědí. Takže tahle informovanost se tam rozpracovává, změní se tam ještě další metody. A myslím, že paní předsedkyně, vážení kolegové, to je všechno eh, stručně k této zprávě. Vězte, že eh, vám budu k dispozici, rád si vyslechnu vaše kritiky nebo návrhy pozměňovacích návrhů. Doufám, že se dohodneme a že eh, se budeme moci ve Štrasburku sejít se stínovými zpravodaji, abychom na tom společně zapracovali, abychom vylepšili tuto práci, abychom to zrevidovali. To je všechno, děkuji. Grazie, grazie. Děkuji. A teď dám slovo stínovým zpravodajům. Nejdřív pan Panceri. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že zpravodaj dokázal velmi organickým způsobem schrnout problematiky, které tady byly zmíněny oběma studiemi, které byly prezentovány během posledního zasedání výboru. Myslím si, že je také velmi pozitivní, že vzal v úvahu eh, mnoho z našich připomínek na našich společných jednáních, body, o kterých jsme eh, my mluvili, tam často zapracoval. Ale přesto si myslím, že je tam několik věcí, které je třeba říct. V úvodu v tom dokumentu je celý odstavec eh, k těm problémům způsobeným využíváním internetu. A já si myslím, že by bylo dobré eh, toto říci i v úvodu, v preambuli, protože je třeba mluvit o internetové reklamě, nenutně skryté reklamě, a že je třeba ochránit spotřebitele, obzvláště v případě mezinárodních transakcí. A za druhé, tam, kde se odkazuje eh, na ty zranitelné kategorie spotřebitelů, mluví se tam o věku a fyzických eh, postiženích, ale myslím, že by bylo dobré také odkázat na sociální a ekonomické podmínky, které mohou eh, často být důvodem toho, že někteří spotřebitelé jsou velmi zranitelní vůči některým druhům reklamy. Za třetí, bylo by dobré tam vložit odstavec, ve kterém by se mluvilo o zvláštnosti některých produktů, jako je tabák, alkohol, eh, léky například v lékárnách online, protože to jsou celá specifické produkty, které je třeba regulovat jiným způsobem. A na závěr jsou tam dva důležité aspekty, které jsem chtěla zdůraznit. Za prvé, samoregulace možnost samoregulace. Ve zprávě se soustředíme na samoregulaci sektoru a zdůrazňuje se tam, že samoregulace integruje existující právní předpisy, ale nenahrazuje je. A myslím si, že musíme postupovat opatrně, protože když tady mluvíme o základním právu spotřebitele na soukromí, tak nestačí takováto zmínka. Je třeba abychom tam jasně intervenovali nějakými normativními akty. Takže spíše než tam říci, že spotřebitelé musí být informováni o tom, že jejich osobní údaje jsou někde sbírány a využívány, bylo dobré tam jasně říci, že je třeba nějakým způsobem regulovat sbírání a využívání osobních údajů na internetu. Další důležitý bod se týká, mm, se týká té automat, automatické parametrizace systému, která je využívána na internetu. Potřebujeme nějaký mechanismus, který zvýší jejich kontrolu. A je třeba, aby tyto normy byly integrovány eh, do nových modelů marketingu, obchodního marketingu online. Bylo by tedy vhodné, aby se tam odkazovalo na nutnost eh, podporovat eh, tento design a to zapracovat přímo do textu dokumentu a ne jen do vysvětlujícího prohlášení, protože tím bychom jaksi posílili celý návrh. To jsou naše návrhy. Samozřejmě, že se ještě potom uvidíme ve Štrasburku. Ale já si myslím, že se nám podaří najít eh, nějakou dohodu k tak důležité zprávě. Děkuji. Děkuji a teď dám slovo panu Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Zpráva Filipa Živana je velmi dobrá, velmi zajímavá a bere v úvahu to, co jsme si říkali, když jsme se scházeli několikrát a musím říci, že je velmi uspokojivé vidět eh, prostínového zpravodaje, že jeho příspěvek byl skutečně k něčemu a že se do té zprávy opravdu dostal. Chtěl bych říci, že my tady na výboru často eh, říkáme, eh, že je třeba podporovat vnitřní trh a já si myslím, že samozřejmě je třeba dát si pozor na reklamu, i když je to užitečný nástroj pro ekonomiku, protože někdy příliš reklamy v podstatě ničí veškerou reklamu. Ti, kdo se tímto zabývají, vědí, že v současné době je z nás spíše snižovat počet billboardů a reklamních eh, cedulí ve městech, protože jich tam už prostě moc. Na zprávě Filipa Živana je dobré, že se zabývá aktuálními otázkami. To znamená ty nové formy reklamy, využívání nových technologií. Já bych chtěl tohle všechno schrnout následujícím způsobem. Reklama je velmi dobrá, ekonomika ji potřebuje, musí být čestná, musí být eh, upřímná a to jak pro spotřebitele, tak pro ekonomické aktéry. A je třeba, aby bylo jasné, že reklama je reklama, protože jedním z rizik v současné situaci je, že reklama je skrytá. Myslím, že ty tomu říkáš skrytá reklama, že Filipe? Takže já bych chtěl připomenout, že v této fázi diskuze je třeba zdůraznit tři body. Za prvé, První věc, o které už mluvil kolka pancery, je otázka autoregulace, samoregulace. Já jsem pro samoregulaci, obzvláště v odvětví reklamy, protože myslím si, že tam se nám to osvědčilo. Samozřejmě, že to nefunguje všude, ale chtěl bych říct, že samoregulace není samozpráva. Nesmíme si to plést. Ve všech zemích, kde je nějaká samoregulace, také existuje zákonný rámec. Samoregulace to je něco, co dělají profesionálové společně s dalšími zúčastněnými aktéry. Schází se mezi sebou a snaží se řešit problémy, které vyvstávají, ale mají nějaký rámec, takže zákonodáci v tom hrají nějakou roli. Samoregulace nestojí mimo zákon. A chtěl bych říct, že bychom se v té zprávě možná měli trochu více zamyslet nad tím, kde je hranice mezi samoregulací a spoluregulací. Protože ve dvou větách se tam říká, že potřebujeme samoregulaci a že potřebujeme i spoluregulaci. No ale je třeba říci, že tam, kde je třeba spoluregulace, protože samoregulace nestačí, je třeba to nějak prostě dát dohromady, aby bylo jasné, v jakých případech je třeba samoregulace a v jakých případech je zase třeba ta spoluregulace. A pro ty kolegy, kteří nevědí, co to je spoluregulace, tak to je případ, kdy veřejné úřady spolupracují e, s těmi profesními aktéry a řeší situaci společně s nimi. Když to samoregulace, tam se schází ty hospodářské subjekty, profesní subjekty a e, pracují mezi sebou. Tam se říká, že samoregulace není vždy nutně schvalována, ale to není pravda. Toto existuje. Například je možné zveřejnit druhy reklam, které instituce samoregulace zakazují, které jsou na indexu. Co se týká té skryté reklamy, tak to eh, je věc, u které třeba říct jednu věc jasně. Já si myslím, že opravdu nepřijatelné, aby existovaly případy, kde podniky platí komunikační společnosti, které předstírají, že jsou spotřebitelé a kteří, které potom posílají různé vzkazy na internetové stránky pro spotřebitele, kde doporučí určité produkty a předstírají, že jsou spotřebiteli. Já si myslím, že to je opravdu nepřijatelné a měli bychom jasně říct, že tohle by mělo být zakázáno. Není přece možné, aby si někdo nechal platit za to, že hraje roli spotřebitele. Protože když jste na internetu a hledáte si třeba, jestli někdo doporučuje to, co si chcete koupit, tak vycházíte z principu, že ty názory, které konzultujete, jsou názory neutrální, názory ostatních spotřebitelů a ne názory podplacené chtěl bych eh, říci, že tohle by se mělo zakázat přímo v podnicích, protože velmi často, když máme nějaké informace, vlastně skrytou reklamu, které vychází z některých podniků, tak velmi často se eh, jedná o vystoupení, kde se přímo haní různé další produkty. A není možné to nějak stíhat, protože se jaksi předpokládá, že tohle vyjadřuje nějaký spotřebitel, že je to jeho názor. A je to tedy jasně nekalá obchodní praktika a je to věc, kterou bychom neměli schvalovat. A potom, co se týká té reklamy založené na chování uživatele, tak to je samozřejmě problematická záležitost. Možná, že to není až tak otázka té reklamy, ale toho, co se stane předtím než je reklama vypracována, protože co přesně používají jakožto soukromé údaje o osobách k takovéto reklamě? Jakým způsobem se takovýchto informací dobírají? Já si myslím, že je třeba zajistit, aby například, eh, když musíte někde zaškrtávat ta políčka, kde říkáte, že se tyto informace nesmí používat, že by měly být všude, že by to mělo být napsáno velkým jasným písmem, aby to člověk nemusel hledat, protože to není vždy na stejném místě v dokumentu. A také si myslím, jak jsi správně říkal, já s tebou naprosto souhlasím, že v každém případě jakékoliv reklamy musí být jasně označené jako reklamy když je to reklama založená na chování uživatele, je třeba říci, že je to reklama. Takové zlaté pravidlo je, aby reklama byla označena jako reklama. A to pak nevadí, protože spotřebitel ví, že to je reklama, ví, že to je určitý druh informací, dokáže eh, si to rozstřídit, ví, že něco jsou nestrané názory, něco je reklama. Samozřejmě je třeba chránit ty zranitelné spotřebitele. Všichni spotřebitelé vědí, že reklama je lepší než realita, že není tak úplně pravdivá. My to všichni víme. A ono to nevadí, protože my to víme, my to dokážeme dešifrovat, víme, že se jedná o reklamu. A to je nejdůležitější. A já myslím, že skrze pozměňovací návrhy ten text ještě doladíme, aby se to ubíralo směrem, který si všichni přejeme. A hlavně chci, aby se to eh, aby se tím vyřešila ta otázka, která mi velmi leží na srdci, a to je to vzdělání reklamy a vzdělání spotřebitelů, aby správně reklamu vnímali. Já myslím, že to není tak komplikované. Jen je třeba, abychom se dohodli na tom, jak je toto důležité eh, ve veřejných službách, eh, ve školách, v různých strukturách, vzdělávání spotřebitelů, protože čím jsme informovanější, tak eh, tím více nakupujeme ty produkty, které opravdu potřebujeme a tím lepší to je pro ekonomiku. Děkuji. A teď eh, paní Rule. Also ich bin ja nicht Shadow, sondern já nejsem stínovou zpravodajkou, já zde nahrazuji paní stínovou zpravodajku. Ale já jsem byla přítomna u těch debat a vidím, že opravdu zpráva odráží to, o čem jsme hovořili. A také to, co jsme měli k dispozici, ty různé studie. Uh, chci říci, že je pěkné, že tam jsou ty praktické návrhy a ty všeobecné analýzy, že to tak jak, jak si schrnuli, to je dobré. A chci říci, že si myslím, že je dobrý ten návrh, ty, že takové ty parametry, které se týkají reklamy, musí být zohledněny v rámci jednotného trhu. A také je zde hezky zohledněna ta otázka dětí a internetové reklamy prostě jsou zde změny veškeré důležité aspekty, například svít a tak dále. Já jsem tam objevila pouze jeden rozpor, a totiž zde píšete jednak v bodě jedna, že směrnice proti nekalé hospodářské jistě, že je dobrý právní rámce, rámec a v bodě 10 litujete, že nekalá reklama není obsažena v této směrnici. A já chci říct, že tato směrnice má jeden problém, totiž, že se snažila o plnou harmonizaci a členské státy tedy nemohou překročit tu směrnici. A to vede k problému právě, když zde máme nový vývoj v oblasti reklamy, v v oblasti nekalých nekalé hospodářské soutěže a tak dále. A vede to k tomu, že členské státy nemohou flexibilně reagovat. Takže zde je určitý rozpor a já si myslím, že bychom tam měli posílit to zohlednění, ten vztah ke směrnici o nekalých obchodních praktikách. Děkuji a nyní má slovo pan De Jong. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla připojit ke všemu, co zde padlo, těm pozitivním reakcím na zprávu. Ve zprávě v podstatě neexistuje nic, s čím bych nesouvis, nesouhlasil. Existuje tam celá řada dobrých elementů, ale je tam jedno omezení. Zpravodaj říká, že Nechci hovořit o sociálně psychologické stránce reklamy. To, toho lituji, protože v posledních letech jsme byli svědky celé řady různých eh, vývojových kroků. Jedním aspektem je internet. A chci říci, že v dnešní době jsou všude reklamní tabule. A v dnešní době má reklama k dispozici technické prostředky, které jsou schopny dokonce ovlivnit i podvědomí člověka. Člověk je tedy ovlivněn reklamou, aniž by to vůbec tušil. A já si myslím, že by bylo dobré, kdyby komise zadala studii, která by se věnovala uh, tomuto novému vývoji na poli reklamy. Šlo by o to, zda je reklama v dnešní době masivnější než dříve a jaké sociální dopady má soudobá reklama. Pokud člověk nemá mnoho peněz k dispozici, tak je velice frustrující, když je neustále eh, vystavován tomu, co všechno by si mohl koupit, kdyby peníze měl. Bude to frustraci a také to vede k jistému mm, napětí ve společnosti. A ještě ty zranitelné skupiny mám na mysli samozřejmě zejména děti. Já si myslím, že zpráva se vydává dobrou cestou, ale nemělo by se to omezovat pouze na internet. Reklama je i ve školách nebo v rámci dětského vysílání pro dětského vysílání, například eh, v Nizozemsku, se na to snažíme zapomínat. Dochází k tomu, že například reklama se snaží dětem vnutit představu, že je důležité, aby prosili své rodiče, aby jim zakoupili drahé hračky. A další věc, odstavec 1, tam se, změň, se je zde zmínka o směrnici, říká se na jedné straně, že je dostatečná a na druhé straně, že ještě není možné přesně přehlednout veškeré dopady. Takže v tom vidím jistý rozpor. A zde by možná komise mohla přistoupit k vyhodnocení. A ještě jedna maličkost bodě A se říká na začátku, že jeden, jedna z výhod reklamy je to, že dokáže omezit využívání pozic, kdy jeden subjekt ovládá trh. A já se ptám, je tomu tak doopravdy? Není to spíše naopak, že podniky, které mají velké finanční možnosti, co se týče reklamy, mají velkou výhodu a malé podniky se těžko brání masivní reklamě velkých podniků. Děkuji. Děkuji, Aný pan Šváb. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl vyjádřit svůj dík panu zpravodaji za skvělou práci. Vliv reklamy na chování spotřebitele ještě nikdy nebyl tak obšírně rozpracován v evropské perspektivně. Já si myslím, že nám to všem v tomto výboru pomůže a proto chci ještě jednou poděkovat panu zpravodaji. A na rozdíl od paní Rüde nejsem toho mínění, že bod 1 je v rozporu s dalšími části zprávy, protože eh, ten workshop, který byl, ukázal, že ty problémy, které nám byly vylíčeny, a týkaly se nekalých obchodních praktik, že to byly všechny problémy mezi podnikateli a podnikateli. Tedy harmonizace na evropské úrovni nevede ke snížení ochrany spotřebitele. Ledaže, a o tom lze vést spory, Lede, že bychom stejně jako paní Rühle měli za to, že evropská úroveň dokáže horším způsobem reagovat na nejnovější vývoj než úroveň národní. Je možné, že v rámci nějakých eh, malých věcí, které se týkají jednotlivých měst, to tak je, ale v rámci velkých obchodních transakcích to tak jistě není. Já si myslím, že Evropská komise je jistě schopna přiměřeně reagovat na oblast, která je již harmonizována. Neznamená to, že souhlasíme se vším, to jistě ne. A další věc, myslím si, že co se týče té dimenze ochrany údajů, a ta je zde zmiňována právě v souvislosti reklamou, myslím si, že bychom zde měli uh, lépe spolupracovat s dalšími výbory, kterých se to týká a snažit se prodiskutovat toto téma, protože je to opravdu jedno z témat, které dnes zneklidňuje spotřebitele. To se ukázalo například v Německu v rámci letní pauzy. Tam se to týkalo fotografií, které zhotovuje Google. Já si myslím, že zpráva je dobrým základem pro to, abychom se zabývali tímto tématem a těším se na další diskusy. Děkuji Andreasovi a nyní má slovo další řečník. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji. Myslím, že vaše zpráva je zajímavá, podnítila velkou diskusi dnes odpoledne. Máte pravdu v otázce dětí. Jsem proti tomu, aby reklama byla určena dětem. Jsou tady asi kulturní rozdíly, když se bavíme o reklamě. Existuje rozdíl mezi marketingem a reklamou. Je to velice nejasná hranice, ale když se například podíváme na věrnostní karty, tak lidé se zajímají o to, co se za to když tak mohou koupit. Například já jsem použila věrnostní kartu, kterou mám pro kočku a mám možnost mít určitou slevu, když kupuji jídlo ehm, pro svoji kočku, čili to umožňuje, abych měla levnější jídlo, když kupuji jídlo od stejné firmy ale někdy s tím nemusíte souhlasit a zcela jistě na ten souhlas a nesouhlas bychom se měli podívat. Dále marketing v rámci vztahu, vytváření věrnosti na straně zákazníka. Například ve Velké Británii se to bere něco jako naprosto samozřejmého. Možná bych se zeptala komise, když se bavíme o těch malých detailech v případě reklamy. Je tady návrh směrnice a já si říkám, zda se to týká také toho případu, o kterém budu hovořit. Například, když si chci koupit pračku a je vám řečeno, že budete mít záruku na tři roky zdarma v případě nákupu dané pračky. Je to porušení zákona, protože to není zadarmo. Musíte to dělat ze zákona. Je to reklama na něco, co vám zaručuje zákon? Čili tímto způsobem ten podnik porušuje nekalou reklamu a pokud tomu tak je, tak jakou tady má eh, nápravu nebo jakou náhradu dostane zákazník. Já si myslím, že tyto malé detaily jsou velice důležité. Žijeme v novém světě s novými technologiemi a měli bychom to říct naprosto otevřeně. Kdybychom neměli tyto nové technologie, tak by tyto podniky ani nevěděli, co kupujeme. Teď hovořím o těch věnostních kartách. A to je naprostá revoluce pro tuto oblast. Kolega hovořil o té stinné stránce reklamy pokud eh, s tím tedy nesouhlasíte, tak je to skutečně stěná stránka, ale když s tím souhlasíte, tak je to součást našeho běžného světa. Je ale důležité, když s něčím nesouhlasíte, tak aby ten nesouhlas byl brán v potaz. Zcela jistě mě to vedlo k zamyšlení a mě by zajímala ta pračka, jak je to s tou pračkou, jestli mám pravdu nebo ne. Děkuji mnohokrát. A nyní bych ráda předala slovo zástupci komise, paní nebo pan Taklunda. Pane Petry. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Z hlediska komise bych v první řadě chtěl poděkovat panu zpravodaji za práci, kterou odvedl že aktualizoval určité aspekty a zdůraznil je v parlamentní diskusi. Především vítáme diskusi vlivu reklamy na chování spotřebitelů. Je to v kontextu nových informačních technologií. Je to především otázka chování a reklamy. Tady vznikají důležité otázky ochrany dat, ochrany soukromí. A klíčové problémy je, je transparentnost v případě takovéto reklamy. Je to otázka kontextu, aby byl spotřebitel náležitě informován, že tyto informace o něm jsou sbírány. Často spotřebitel neví, že takovéto informace jsou o něm získávány. Stávající zákony na ochranu dat, za které zodpovědné generální ředitelství spravedlnost, jsou neutrální a do této chvíle se týkají především zpracování osobních dat v kontextu s reklamou. Současná revize právního rámce o osobní ochraně probíhá a řeší velké výzvy v oblasti ochrany osobních dat. A do toho spadá mimo jiné i otázka onlineových reklam. Musíme aktualizovat eh, právní rámec, především s ohledem na vznik nových technologií. Chtěl bych řešit několik konkrétních bodů, pokud eh, mohu, paní předsedkyně. Sledoval jsem tuto diskusi a hodně jsme se bavili o vztahu mezi směrnicí vnitřním trhu, to se týká legislativy, zda reklama je nekalá nebo na místě. Chtěl bych pouze zdůraznit, to se týče interpretace, implementace UCP směrnice, že vzhledem k tomu, že zpráva zdůrazňuje, že to probíhá různě v různých členských státech, to je pravda. Je tady špatná transpozice práva Tady komise řeší různé přestupky. Jedna věc, na kterou se nesmí zapomínat, že tato směrnice záměrně je velice obecná a má tam obecné, obecná ustanovení, to umožňuje um, širokou působnost a věc, která je důležitá v oblasti nových technologií, tato směrnice bude validní i v budoucnosti a budeme ji moci použít pro řešení nejrůznějších nekalých komerčních praktik na internetu, tak jak to popisuje daná zpráva. Abychom mohli řešit problémy interpretace a aby aplikace směrnice byla konkrétnější, komise vytvořila pokyny, to přivítali um, nejrůznější Policejní orgány a komise dělá vše pro to, aby tyto pokyny byly pravidelně aktualizovány, abychom vzali v potaz nový vývoj. Navíc komise vytváří databázi, která bude obsahovat nejrůznější případy, také národní praktiky, což bude zcela zásadní aby národní orgány mohly tuto směrnici interpretovat jednotným způsobem. Další věc, která je podle mého názoru velice důležitá, také dnes zazněla. Chtěl bych se vyjádřit k otázce skryté reklamy. To zmínil také pan Rošfor. Myslím, že bychom měli vysvětlit, že tato UCP direktiva, také to říkala paní Rile, skutečně je aplikována v případě skryté reklamy. Do takové míry, že máme obchodní společnost, která je za, to, za touto skrytou reklamou, například Eh, se zaměřuje na blogy, na sociální sítě, aby šířila povědomí o určitých eh, značkách. Čili eh, takže tím se tato směrnice zabývá. Čím se nezabývá, je stanovisko jednotlivých spotřebitelů. Zdá, ten produkt je špatný nebo dobrý. Pochopitelně takovýto názor se může šířit po internetu velice rychle, může mít negativní dopad na daný produkt, na výrobce. Nicméně z hlediska komise je dost obtížné, jakým způsobem můžeme řešit takovéto případy pomocí nějaké legislativy, především když máme v potaz otázku svobody slova. Komise také vítá skutečnost, že zpráva řeší otázku zranitelných skupin, a reklam určených pro děti. To je řešeno také v této směrnici o nekalých eh, komerčních praktikách a komise, jak je navrženo ve zprávě, se zaměří eh, na zkušenosti členských států s touto směrnicí a, a hlavně se budeme zabývat otázkou výkaznictví, čili jak se jednotlivé členské státy vyjádří k této směrnici, k jejímu naplňování. To bude velice důležité v případě výkaznictví k tomuto bodu. A na závěr bych chtěl odpovědět na otázku paní Stýle, která zmínila tu pračku. Ano, opravdu bylo by to považováno za zavádějící v rámci směrnice, pokud eh, obchodník eh, to přidá, eh, bude prezentovat jako něco zvláštního, přidanou hodnotu, nějaká zvláštní záruka, ale je to v podstatě právo, které má spotřebitel ze zákona tak jako tak. A je to explicitně vyjádřeno v bodě 10 Eh, doplňku této směrnice, čili já si myslím, že ta otázka pračky je ošetřena naší legislativou. To jsou věci, které jsem chtěl zdůraznit, ale můj kolega eh, z generálního ředitelství pro informační společnost by se chtěl ještě k této otázce vyjádřit. Prosím. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat kolegovi tato zpráva hovoří také o reklamě na internetu v onlineovém režimu. Chtěl bych připomenout, že komise vydala v dubnu letošního roku digitální agendu pro Evropu, což je agenda, která se bývá rozvojem onlineových služeb ve všech oblastech v Evropě a i když možná explicitně nepoukazuje na reklamu, Digitální agenda má několik prvků, které jsou relevantní v tomto kontextu. Za prvé uznává potřebu eh, vybudovat důvěru na straně spotřebitele, aby překonali překážky, lidé nechtějí přijímat onlineové služby. A tady jsou dva prvky, které jsou relevantní v tomto kontextu. Na jedné straně vznikla iniciativa, která chtěla aktualizovat otázku eh, práv Eh, onlineových eh, v evropském kontextu. To jsou práva, která spadají pod eh, práva spotřebitele a práva na ochranu dat, informačních technologií a je to také iniciativa v rámci digitální agendy, kdy chceme vytvořit platformu pro zainteresované strany. Je to otázka důvěry a zde se objevují důležité prvky. Především se to zaměřuje na maloobchod přes internet. Chtěli bychom poděkovat panu zpravodaji za vyváženou, dobře propracovanou zprávu. Pan zpravodaj také zmiňuje audiovizuální eh, směrnici o audiovizuálních službách, eh, tak jak je to změno v dané zprávě. A tato směrnice obsahuje celou řadu opatření na ochranu spotřebitele, především pro nezletilé, chrání je proti přílišné nevhodné reklamě, především také v televizi a také se to týká umístění produktu. Komise podá zprávu, jakým způsobem je eh, aplikována tato zpráva do konce roku 2011 a tato zpráva ohodnotí také otázku televizní reklamy a reklamy určené pro děti v rámci dětských programů. A také zveřejníme zjištění, která byla probírána dnes, vezmeme v potaz veškeré prvky, které jsou v této zprávě. Některé prvky, které jsou zmíněny v této zprávě, jako je například nevyžádaná eh, komerční zpráva nebo otázka důvěrnosti osobních dat, komunikace, včetně e-mailů, pochopitelně ty jsou předmětem AKI eh, dané směrnice. To je směrnice, která je také zmíněna v dané zprávě. Existují opatření, která požadují, aby uživatelé měli možnost velice snadno se vyvázat z komerčních sdělení a zpráv a také poslouchání eh, a zjišťování informací o spotřebitele musí být učiněno s jeho souhlasem. Na závěr bych chtěl připomenout, že nové služby na internetu jsou financovány ze reklamních příjmů což je důležité pro služby a nesmíme podceňovat eh, příspěvky eh, z oblasti reklamy, protože díky nim máme tyto nové digitální služby a je to zcela jistě cílem komise, abychom zajistili další růst eh, těchto služeb a výhody onlineového jednotného trhu se budou dále rozvíjet. Děkuji. Děkuji a teď na závěr eh, dám slovo panu Živánovi. Děkuji, paní předsedkyně. I váženým kolegům, já se budu snažit mluvit stručně. V zásadě souhlasím se všemi připomínkami, které jsme tady slyšeli, zranitelnost eh, také sociálně-ekonomických skupin, samoregulace a spoluregulace, lepší definice, psychologický aspekt reklamy. To všechno je velmi důležité. Někdo tady mluvil o tabáku, alkoholu a lécích a že to by se mělo regulovat jinak. Ale vězte, že tabák to už bylo zpracováno jinde, o alkoholu se teď začíná jednat a léky to je otázka, která se v různých zemích velice liší. A možná bych k tomu měl pár bodů. Za prvé, máme existující legislativu a nechceme dělat nic, co se bude překrývat s tím, co už máme. Za druhé, reklama je vnímána v různých členských státech různým způsobem. Velice nás překvapuje, když se procházíme v jiných zemích a vidíte, jak tam probíhá reklama, může to být často úplně jiné než u vás a může vás to často šokovat. To prostě je skutečnost. Nemůžeme úplně zrušit národní rozdíly, aby všichni měli úplně stejné reklamy nebo stejně prováděnou reklamu. To nejde. Ale myslím si, že dobrou zprávou je, že eh, ta otázka s paní Scheiler je teď už vyřešena pro dnes. A teď si můžu počkat na vaše pozměňovací návrhy a na vaše připomínky, na kterých zapracujeme se stínovým zpravodajem ve Štrasburgu příští týden. Děkuji. Děkuji. Takže už nám tady zbývá hlasování 28. 29. září, pozměňovací návrhy na IMKO do 5. 10 Eh, jednání 26. Eh, a 27. Eh, října a hlasovat se bude na IMKU v říjnu a na plenárce v listopadu. A teď přejdeme jen velmi rychle k poslednímu tématu na dnešním pořadu jednání. Já se omlouvám, protože už jsme v dost velkém skluzu, měli jsme skončit v 6. Jak vidíte, budeme mít čtvrt hodinky spoždění. Ta otázka je zlepšení zpráv ekonomických záležitostí rámce stability v Unii, zejména v eurozóně. Takže já dám rovnou slovo eh, panu Correa de Campos, aby mohl prezentovat tu zprávu. Děkuji, pane předsedkyně. Já to skrnu. Chtěl bych vyzvednout důležitost tohoto sdělení komise, o kterém eh, výbor INKO podává stanovisko. Toto sdělení je opravdu velice důležité pro konjunkturu. Vzhledem k současné ekonomické a finanční krizi má také strukturální důležitost, protože nejenom, že ovlivní příští rok, ale celou řadu dalších let a také ovlivní vztahy USA, členských států s Evropskou uní a také vztahy s občany. Promiňte, pokud někdo nemá zájem o debatu, tak ať se odebere ze sálu ven. Děkuji. A nakonec chci říct, že to je také velice důležité pro výbor pro vnitřní trh, protože nám dává možnost, abychom mohli mnohem ještě posílit ty naše snahy. To bylo například zpráva Montyho a zpráva o budoucnosti vnitřního trhu. Chtěl bych poděkovat panu Diogovi Fejovi, což je zpravodaj příslušného výboru Ekon. Děkuji mu za jeho zprávu, protože on vlastně vycházel z dokumentu komise 12.5. A z tohoto důvodu jsme rozšířili naši analýzu nad původní limit dokumentu. Promiňte, já se budu snažit o to, abychom byli potichu, abychom si mohli vyslechnout to, co nám říká pan zpravodaj. Tedy prosím o ticho. Chci tedy říci, že naše analýza se rozšířila nejenom na dokument, ze kterého vycházel de Goffey, dokument z 12.5., ale zakládáme se i z další verze z 36. A máme zde osm doporučení doporučení pana Feje. Naše návrhy jdou v tom smyslu, abychom se více eh, zaměřili na stability růstu a zaměstnanosti. Dále zde máme zprávu pana Montinoho a samozřejmě zprávu, která se týká jednotného trhu. Základní návrhy, které formulují, jsou tyto. Vedle paktu stability a růstu by měla existovat jakýsi další pakt, prakt růstu a zaměstnanosti. Je možné či říci, že je to obtížné, a ovšem my máme dokument z EU 2020, což je takovým základem pro analýzu e, zaměstnanosti a růstu. Máme zde míru aktivní populace a toto je možné využít. Co se týče ukazatelů, doprovodných ukazatelů, finanční stability, to by měly být ukazatové, které ukazují, v jakém stavu se nachází ekonomika. Tak se to nachází i v dokumentu EU 2020. Má to být indikátor investicí do eh, výzkumu, také ukazatel, který by ukazoval snižování emisí CO2 a ukazatel, který by eh, ukazoval, jaký je stav chudoby. Co se týče eh, těchto ukazatelů, tak je důležité, aby ukazovali nejenom finanční aspekty, ale také situace, eh, jaké ekonomické situace členských států. My nesouhlasíme s těmi takovými poloautomatickými kroky, které, ke kterým komise přistoupila, aniž by, nevys, aniž by vyslechla radu. Vidíme, že jsou zde pozitivní pobídky a negativní pobídky. A myslím si, že je důležité, aby byly zohledněny tyto věci přesně podle duchu Lisabonské snoumy. My si nemyslíme, že bychom měli ve zprávě ještě doporučení Totiž eh, jedná se o posílení sekretariátu euroskupiny. S tím nesouhlasíme. Myslím si, že to není to pravé místo, v rámci kterého by se mělo hovořit o posílení personálu sekretariátu. Pak zde máme tu Evropskou dluhovou agenturu. Ta poskytuje vzájemné záruky v rámci dluhů a tím eh, chce zabránit spekulacím v oblasti veřejného zadlužení. Pak je zde otázka eurobondů. Tam se ty, to se tedy týká jednotlivých eh, eh, titulů dluhových. Zde byl minulý týden předložen návrh pana Baroza. Půjde o velké investice, které se týkají veřejného zájmu. Samozřejmě vítáme snahy o daňovou koordinaci a harmonizaci. Zde se jedná o akt, který se týká jednotlivého trhu a to je velice důležité z hlediska harmonizace. Nelze provádět pouze koordinaci. To je samozřejmě aspekt, který se nás speciálně týká, jakožto výboru Imko, a týká se to také přeshraničního aspektu a také e-commerce. Děkuji stínovým zpravodajům a také děkuji asistentům stínových zpravodajů. Děkuji za výměnu názorů, kterou, ke které došlo. A chci říct, že se i nadále budeme snažit eh, v rámci vyjednávání mít dobrou pozici a odvést dobrou zprávu, protože toto stanovisko je velmi důležité. Co se týče podněvacích návrhů kolegů, chci říct, že jsem ochoten mé návrhy ještě přepracovat. Je jasné, že zde byla hranice všeobecně známá. nyní myslím si, že budu moct se celou věcí zabývat ještě podrobněji a nebudu muset zohledňovat veškeré hranice. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji, děkuji vám také za vaše vystoupení a máme ještě zhruba čtvrt hodinky s tlumočením. To by mohl být trošku problém, takže doufám, že to nebude moc protahovat. Já bych teď dala slovo stínovým zpravodajům konkrétně zase panu Živanovi, který má teď tři vystoupení ze třech bodů. Takže prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já tady beru slovo jakožto náhradník našeho, naší kolegyně Konstanc Ligry, která bohužel nemohla dnes přijít mezi nás. Takže velmi stručně, pane zpravodaj, jsou tady dva body problém, větší problém. Za prvé je tady ta otázka toho paktu růstu a zaměstnanosti. Já jsem samozřejmě pro růst a pro zaměstnanost. Jak jste o tom mluvil, máte pravdu. Nicméně si myslíme, že tyto cíle nemohou být eh, udržitelně dosaženy eh, snižováním dluhu, pokud nebudou navýšeny veřejné finance. Takže si myslíme, že by to chtělo hodnocení dopadu, protože nemyslíte si, že by to mohlo být příliš náročné pro naše tržní ekonomiky. Já si říkám, jestli tady jen tak mezi sebou, jestli neriskujeme, eh, že tento nástroj nakonec bude spíš problematický než co jiného a že to nepovede k zaměstnanosti. Za druhé, ta Evropská agentura pro zadlužení, která byla tady navrhována. EPP eh, e je tímto poněkud smateno, protože je tam zjevně velké riziko, že ty půjčky pro tyto agentury budou mít horší podmínky, protože by se tam pomáhalo těm zemím, které jsou dobře zapsány a zase by se zhoršovaly podmínky pro ty, které ne. Bylo by možná dobré vytvořit nějaký Evropský monetární fond, aby do, doplnil tento pakt, aby jaksi lépe kontroloval eh, rozpočty členských států. pro státy eurozóny tedy a pak samozřejmě eh, by se bral v úvahu eh, výška jejich dluhu a respektování kritérií jejich HDP. To je zatím všechno. Děkuji, paní předsedkyně. Grazie mille, passo ora la parola Děkuji. A pan Klocman. Děkuji, paní předsedkyně. Pane živelné, já sdílím vaše nábytky a obavy. E, nám se návrh zprávy z výboru Ekon zdá velice dobrý, ale ta doplnění zpravodaje, ty vidíme velice kriticky. E, my, liberálové, nechceme e, jít směrem k transferové unii, na to můžete zapomenout. A pokud máte pocit, že chceme vydávat společné eurobondy, tak to bychom mohli jedině udělat tak, že státy budou mít opravdu insolvenci a potom na nejvýš 60 dluhů, které ten stát měl, by bylo možné přenést na eurobondy a zbytek se musí vydávat individuálně, ale tak daleko ještě vůbec nejsme. A co se týče harmonizace daní, tak to v Evropské unii fungovat nebude. A prostě z jednoho jediného důvodu. Existují státy, které financují své sociální výdaje pomocí daní a existují jiné státy, jako například Německo, které své sociální výdaje pofinancují z odvodů. Jak to chcete harmonizovat, to prostě fungovat nebude. To jediné, co vidím jako možnost, by bylo například, kdybychom se snažili v rámci daně pro velké společnosti získat společný vyměřovací základ. To by byl takový krok tímto směrem, pravděpodobně by by to bylo možné relativně jednoduše zrealizovat. Zda ovšem členské státy to budou chtít, tak já mám pocit, že spíše ne. Co se týče toho poolingu, to nemůže fungovat. To by byl opět krok směrem k transferové unii. A transferová unie to je něco, co Německo zamítá a to dokonce napříč všemi stranami. A existují i další členské státy, které jsou proti, takže to většinu rozhodně nezíská. My předložíme odpovědějící pozměňovací návrhy k návrhu zpravodaje z výboru IMKO. Děkuji. Děkuji. Teď pan De Jong. Děkuji, pane předsedo. Paní předsedkyně, promiňte. Budu stručný s ohledem na pokročilou hodinu. My jakožto IMKO eh, předkládáme stanovisko. Máme zde eh, zprávu pana Montyho a další zprávy a obě říkají, že pokud má jednotný trh fungovat dobře, tak je třeba zohlednit sociální aspekt. A právě proto E, se mi příliš nelíbí návrh pana Rompoje, se kterým stále znovu přikází. Totiž, že je třeba snížit rozpočtu. S tím souhlasíme, ale je zde i sociální stránka a na to nesmíme zapomínat. Chceme přeci bojovat proti chudobě. To, co se říká v tomto návrhu, musíme spojovat s oběma zprávami, se zprávou profesora Montyho a s tou další zprávou. A pak jsou zde sankce, ke kterým dochází, když nejde, eh, nedojde k všancnému snížení rozpočtu rozpočtu, schodku rozpočtu. Takže to sankciováno je, ale pokud se nepodaří snížit chudobu, tak se žádné sankce nejsou. Děkuji. Teď předám slovo komisi panu doktoru Granovi. Děkuji. Možná jenom dvě věci, které bych rád zmínil. Jednak co se týče úrovně dluhu, to je předmětem EDP a to je důležité možná relevantnější, když se bavíme o trvalé udržitelnosti veřejných financí. To bylo trochu přehlédnuto, ale chtěl bych zdůraznit, že bychom to měli také pokryt. A když se podíváme na širší sadu indikátorů, otázka dopadu na zaměstnanost, je důležité zajistit, abychom se zaměřili na to nejdůležitější. To znamená, že pak, růstu a zaměstnanosti musí být účinný a bylo by prospěšné, kdybychom rozšířili indikátory. Neměli bychom oslabit tento nástroj. Myslím si, že tím by nebyl účinnější. Další věc, nevím, jestli je to ještě relevantní, ale co se týče dalšího postupu, máme 27.9. schůzku naší pracovní skupiny a 29. září bude předložen legislativní balíček, který bude již probírán na neformálním ECOFINu 30. Eh, září a 1. října. A potom se to bude probírat na radě v říjnu. Děkuji. Já teď předám zase slovo zpravodajovi, aby mohl přednést své závěry. Takže prosím, pan Korea Campos. Děkuji, paní předsedkyni. Chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům za jejich komentáře, které jsem si zaznamenal. Také děkuji především za upřímnost, se kterou nesouhlasili s mým stanoviskem zejména v těch dvou, třech hlavních bodech, o kterých se zmínili. A věřím, že máme obrovský prostor pro vyjednávání. Nezdá se mi, že by zaměstnanost mělo být mimo centrální cíle paktu stability a růst. Bohužel tomu mnohokrát tak bylo. Ani se mi nezdá, že bychom měli dostatečné argumenty pro to, abychom řekli, že zaměstnanost je něco, na co nelze čahat, že je to jakási proměna, která je závislá na dalších proměných hodnotách. A chci říct, že Evropa, a bylo to zřečeno, má také sociální tvář a tato sociální tvář nemůže být závislá jaksi na konjunktuře. Samozřejmě je důležité obnovit hospodářský růst, ale rovnož je důležité zachovat ev- sociální tvář Evropy. Co se týče dalších věcí, samozřejmě jsou zde různé možnosti. Jsou zde věci, které jsou technické. Samozřejmě, že výbor Ekon je mnohem schopnější zanalizovat alternativy ovšem má eh, výchozí pozice nebyla zcela neslužitelná s eh, pozicí, kterou zde zastával pan kolega Živan. Co se týče Harmonizace daní. Nemá smysl zde vstupovat do diskuze, která byla vždy velice ideologická, souvisela s retorickými vizemi a týkalo se to budoucnosti Unie. Chci pouze říct, že my máme náš velice realistický přístup k vnitřnímu trhu. Měli bychom mít mechanismy, které usnadní fungování vnitřního trhu. A všichni víme, že daňová rozmanitost je opravdu velkou překážkou překážkou dobrého fungování a hlavně rychlejšího fungování jednotného trhu. A proto bychom měli pokročit v rámci daňové harmonizace, ať to již bude pomalu či rychleji. A doufám, tedy chci říci, že to je vše, co jsem chtěl na dnes. Ještě jednou opravdu děkuji za všechny názory, které zde zazněly a doufám, že budu mít čas na to, abych se mohl setkat se stínovými zpravodaji a zjistit, do jaké míry jsme schopni nalézt určitou schodu. Ještě jednou děkuji. Děkuji pěkně. Chtěla bych připomenout, že pozměňovací návrhy zasílejte do zítřka do 12 hodin. Jedna o nich bude 30. září a ve stejný den eh, budeme eh, toto schvalovat na IMKO. Potom se bude hlasovat na plenárce v říjnu. Uzavírám tedy zasedání a připomínám vám, že příští schůze našeho výboru proběhne 29. září ve středu od 9 do půl jedné a potom od 3 do půl sedmé v Bruselu. Všem vám děkuji za vaši účast a přeji vám hezký večer.